Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Zaujměte prosím místa. Well, thank you. Děkuji vám. Have your seats and... Zaujměte místa. Udržujte klid, abychom mohli začít. A to bodem číslo jedna, což je přijetí pořadu jednání, který navrhujeme. Navrhujeme schválit pořad jednání v současné podobě. Na pořadu jednání máme pouze jeden bod. Pokud nemáte žádné námitky, schválíme ho a budeme postupovat dál. Přejdeme tedy k bodu, který máme na pořadu jednání. Všichni víte, že jsme tady proto, abychom navázali na usnesení Evropského parlamentu z 9. září 2000 o situaci Romů v Evropě. Jsme tady proto, abychom vedli diskuzi za účasti tří vážených členů a komisařů. Vítáme místo předsedkyni Vivian Redingovou, která má na starosti základní práva a spravedlnost, komisařku Malstromovou, která má na starosti otázky vnitra, a komisaře Andora, který má na starosti sociální politiky. Za účastí výboru pro zaměstnanost. Ten tady za předsednickým stolem zastupuje předsedkyně výboru pro zaměstnanost, paní Beresová. Vítáme i vás. A jen si krátce celou věc uvedeme. Připomenu vám, že konference předsedů 13. září rozhodla, že výber, výbor Libe by se měl dál věnovat usnesení, které bylo přijato 9. září na plenárním zasedání o situaci Romů v Evropě. A to formou tohoto mimořádného zasedání za účasti tří komisařů. Týká se to tedy pracovní skupiny pro otázku Romů. Vítáme členy výboru pro zaměstnanost a sociální věci, který je přidružený k výboru LIBE podle článku 50 v souvislosti se zprávou o strategii Evropské unie pro situaci Romů. A jak všichni víme, zpravodajkou je paní Jaroka. Agentura pro základní práva se celé věci také od samého počátku věnuje, zveřejnila několik studií, které mají všichni členové k dispozici tady v této sněmovně. Vítáme ředitele Agentury pro základní práva, pana Žera. Jsme rádi, že jste mezi nás přišel. A tato záležitost, kterou v brzké době bude projednávat Evropská rada, A v jejich souvislosti se plánuje několik iniciativ, jako například konference na vysoké úrovni o příspěvku Fondu Evropské unie k integraci Romů. Tu bude organizovat Evropská komise a bude se konat v Bukurešti. A to 12. a 13. října. A také setkání o Romech na vysoké úrovni, které organizuje Rada Evropy. To proběhne ve Štrasburku 20. října. Jasně z toho vyplývá, nakolik zásadní je tato otázka pro evropskou agendu. Vstup Lisabonské smlouvy v platnost a Charta základních práv, která, jak všichni víme, je právně závazná, k tomu zřejmě také přispěli. Vyslechneme si všechny tři komisaře. Nejprve dám slovo paní Radingové, potom paní Malstromové a potom panu Andorovi. Ale rád bych poznamenal, že proběhne posléze také diskuze a dá se předpokládat, že slovo si budou chtít vzít mnozí členové a proto bych navrhoval, že když tady máme komisaře, bude to probíhat tak, že nejprve dostanou slovo koordinátoři a po prvním kole koordinátorů se může přihlásit zástupce kterékoliv politické skupiny. Všechny zveme k účasti, ale navrhuji, že seznam členů, kteří si chtějí vzít slovo, uzavřeme na začátku druhého kola. Takže jakmile budeme mít seznam účastníků, kteří si chtějí vzít slovo, uzavřeme ho. Abychom to všechno stihli včas. Máme asi dvě a půl hodiny času, do 18.30. Takže já bych navrhoval, že každý člen, který se chce zapojit do diskuze, by nám měl dát vědět tady za předsednickým stolem, abychom si to mohli poznamenat, abychom mohli uzavřít seznam hned, jak začne druhé kolo. Nejprve vítáme, ano, vidím, to se dalo čekat, že toto bude živá debata. Ale nejprve, jak říkám, Dáme slovo místo předsedkyni. Parvanč, chcete něco říct, než začneme? Parvanč Peresova. Děkuji, vážený pane předsedo. Za náš výbor pro sociální záležitosti a pro zaměstnanost by velice ráda poděkovala kolegiu komise. Ráda poděkovala za to, že přijali tuto naši, toto naše pozvání a že se zapojí do této diskuze hned po tom setkání, které probíhalo dneska dopoledne. Myslím si, že pro Evropský parlament je velice důležité, abychom okamžitě měli k dispozici všechny tyto informace, to znamená ta diskuze, ke, které, ke které došlo dneska dopoledne. Členové našeho výboru EMPLO samozřejmě velice sledují celý tento proces, ve kterém jsme se spojili, naše dva výbory, tak aby jsme k této otázce, otázce Romů, mohli přistupovat jednak z pohledu nediskriminace, jednak z pohledu boje proti sociálnímu vylučování a chudobě. Myslím si, že to je právě tato záležitost, která nás spojila, která samozřejmě kde mm, je spojená s touto diskuzí v komisi a právě proto jsme velice rádi, že jsme zde. Toto je pouze takové úvodní slovo za náš výbor EMPL. Děkuji. A nyní poprosím místo předsedkyní Evropské komise, paní Redingovou. Prosím, máte slovo. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. jak jsme se dozvěděli začátkem tohoto měsíce, Evropská komise dnes hodnotila nedávný vývoj ve Francii a projednala celkovou situaci romů a také evropské předpisy pro volný pohyb občanů. V prezentacích komise, se kterými jsem vystoupila já sama, Láslo Andor a Cecília Melstromová, že jsme dospěli k závěru jako kolegium, že za prvé právo každého občana na volný pohyb představuje zásadní princip Evropské unie. A komise jako strážce smlouvy je povinna zajistit, že toto právo budou v plné míře uplatňovat všechny členské státy. Za druhé, členské státy nesou odpovědnost za to, aby přijali opatření na ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku na svém území. Musím přitom dodržovat pravidla, která stanoví směrnice o volném pohybu z roku 2004, základní práva občanů Evropské unie a musí se vyhnout diskriminaci, zejména na základě státní příslušnosti anebo etnické příslušnosti. Za třetí, nedávný vývoj ve Francii vedl k podrobné výměně názorů mezi komisí a francouzskými orgány. Tato výměna se týkala uplatňování práva Evropské unie ve vztahu k volnému pohybu osob. Komise dnes vzala na vědomí ujištění ze strany Francie na nejvyšší politické úrovni z 22. září tohoto roku v tom smyslu, že a tady mluvím o těch ujištěních, že opatření, která přijaly francouzské orgány od léta, si nekladly za cíl, anebo neměly mít za účinek zaměřit se na konkrétní etnickou menšinu, ale zacházet se všemi občany Evropské unie stejně. Že administrativní pokyny, ten oběžník z 5. srpna neodpovídal tomuto směru, této orientaci, ale byl nahrazen jinými pokyny z 13. září 2010. a francouzské orgány plně zajistí účinné a nediskriminační uplatňování práva Evropské unie v souladu se smlouvami a s chartou EU o základních právech. Za čtvrté, komise také vzala na vědomí, že Francie potvrdila svůj závazek úzké a loajální spolupráce v této věci. A komise proto bude pokračovat kontaktech s francouzskými orgány a dnes zaslala dopis francouzským orgánům s podrobnými otázkami, které se týkají praktického uplatňování politických příslibů. Řekli jsme, že slova jsou jedna věc, ale potřebujeme také konkrétní důkaz toho, co se děje nebo k čemu došlo. Za páté, abychom zajistili právní jistotu pro členské státy a občany Evropské unie, zvlášť v kontroverzních situacích, je navíc důležité, abychom stanovili postupy a zajistili si pojistky, které už teď máme ve směrnici o volném pohybu z roku 2004, a aby tyto předpisy plně a správně transponovaly členské státy. Komise se domnívá, že Francie směrnici o volném pohybu netransponovala do vnitrostátního práva. Rozhodně ne tak, aby tato práva byla plně účinná a transparentní. A komise proto dnes rozhodla, že zašle Francii formální upomínku, ve které ji vyzve k úplné transpozici této směrnice. A udělá to, pokud návrh transpozičního opatření a podrobný časový plán pro transpozici nepřijde do 15. října. Pokud přijde, nemusíme dělat nic. Pokud ne, odejde formální upomínka. V kontextu říjnového řízení pro porušení smlouvy. Za šesté. Komise současně analyzuje situaci ve všech členských státech, ostatních členských státech na základě směrnice o volném pohybu, aby posoudila, zda bude nutné zahájit řízení ve věci porušení smlouvy i v dalších případech. Ale o dalších případech jsme dnes nemluvili. Mluvili jsme jen o Francii. O dalších případech mluvit budeme na základě dalšího vývoje a případně později, pokud to bude nutné, v dalších balíčcích zašleme oznámení o zahájení řízení ve věci porušení smlouvy i dalším členským státům. Pokud je o základní otázku situace Romů, komise zopakovala, že to představuje skutečnou sociální a hospodářskou výzvu a také společnou odpovědnost pro všechny členské státy EU. Sdělení komise v této věci ze 7. dubna uvádí celou řadu důležitých opatření, která je třeba přijmout na národní úrovni i úrovni EU, aby se situace Romů co nejrychleji zlepšila. Za tímto účelem a na základě činnosti Platformy pro Romy a pracovní skupiny pro Romy které zřídila komise 7. září a za účelem analýzy účinnosti toho, co dělají členské státy a Evropská unie pro začlenění Romů do společnosti, komise předloží nový rámec pro národní strategie integrace Romů v dubnu příštího roku. Tento rámec který vychází ze zprávy pracovní skupiny pro Romy, využije národní i evropské fondy a předloží návrhy pro účinnější uplatňování opatření na evropské úrovni pro současné i nadcházející programové období. Prostředky fondy EU, které jsou určeny pro začlenění, jsou více rozměrné. a měly by řešit právě tyto mnohostranné problémy romské menšiny. A bude to vycházet ze zásad sdělení pro začlenění Romů a také z rámce posílené spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami. Kromě toho se tento rámec pokusí zajistit účinnější sledování a také podporu pro národní i evropské úsilí ve vztahu k integraci romů. A za tímto účelem a v rámci strategie Evropa 2020 komise vyzve členské státy, aby předložili své vlastní národní strategie pro začlenění Romů do společnosti. Ty by mohly být součástí jejich národních reformních programů. Očekávaná vláková iniciativa Platforma pro boj proti chudobě bude představovat integrovaný rámec pro opatření, která podpoří horizontální priority, jako je třeba integrace romských občanů. Komise také očekává, že členské státy ambiciozním způsobem pokryjí otázku Romů, až budou zpracovávat svou vlastní strategii. Například oblasti vzdělávání. Komise bude úzce spolupracovat se všemi členskými státy na přípravě tohoto rámce a Agentura pro základní práva se do této práce rovněž zapojí. A je zjevné, že komise podá zprávu o dosaženém pokroku, mimo jiné i Evropskému parlamentu a také Evropské radě. A to ještě do léta 2011. Děkuji paní místo předsedkyně Redingové a nyní předáme slovo paní komisařce Malstromové. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedající, dámy a pánové, vážení kolegové, jsem velmi ráda, že zde s vámi mohu dnes zasedat jako osoba odpovědná za otázky bezpečnosti. Vidím, že bezpečnost funguje v této budově, bylo velice obtížné dostat se dovnitř, venku je spousta policistů, ale nakonec jsem se sem dostala a mohu zde s vámi být. Vidím, že celá Belgie se zmobilizovala. Bylo velmi složité vysvětlit policistům venku, proč se potřebujeme vůbec dostat dovnitř. Rovněž také se musím omluvit, že za chvilku musím odejít ale než odejdu, tak bych se s vámi ráda podělila o několik myšlenek. Myslím, že je vynikající, že Evropský parlament se do takové míry zajímá o otázku Romů. Doufám, že to je záruka toho, že se to nebude jenom objevovat po nějakou dobu ve sdělovacích prostředcích, ale že to bude spíše dlouhodobý závazek zlepšit situaci tolika evropských občanů. Jak už zaznělo, komise překládá velký význam zákazu diskriminace začlenováním menšin a základním právům. Xenofobie nemá v Evropě místo. Samozřejmě kromě právních důsledků jsme také zvažovali celou řadu různých politik a postupů, jak bojovat proti rasismu, diskriminaci a xenofobii. Patří tam koordinace členských států a jejich politik a ekonomická podpora. Ekonomická podpora ta jde prostřednictvím strukturálních fondů, ale rovněž také prostřednictvím integračních fondů, ačkoliv to je pomoc omezenějšího rozsahu. K tomu se ještě vrátím. Evropský integrační fond spadá pod moji odpovědnost, protože integrace a sociální politiky jsou samozřejmě v Evropě zásadní lze je uplatňovat na příslušníky třetí zemí. A my víme, že řada Romů žije v Evropě, ale nemá občanství země, kde žije. Jsou to příslušníci třetích zemí velmi často nebo nemají občanství. Tito Romové spadají tedy pod eh, fungování integračních politik. Integrace příslušníků třetích zemí se opírá o rovná práva a rovné příležitosti a možnosti všech, kteří pobývají na území členských států. Integrace je samozřejmě oboustranný proces musí docházet k, integra- eh, k interakci mezi oběma stranami. Je to sdílená odpovědnost mezi státy a obyvateli členských států. Ti se o to musí všichni zajímat. Samozřejmě integrace probíhá nejlépe na místní úrovni. Neziskové organizace, místní komunity, místní orgány a úřady, ty znají dané podmínky a vědí, jak co nejlépe udělat. Ale je tam velký prostor pro sdílení osvědčených postupů a společných metod a ukazatelů. Integrace Romů jako příslušníků třetí zemí lze eh, řešit prostřednictvím integračního fondu a do roku 2013 máme 820 miliard euro na to. Mělo by to umožnit těmto příslušníkům třetí zemí se zapojit, ačkoliv mají jiné jazykové zázemí, jiné ekonomické zázemí. Mělo by se tím zjednodušit, jak je zapojit do naší společnosti. Často žádají o azyl nebo druhotnou pomoc, nebo lze to realizovat přes eh, náš eh, fond pro uprchlíky, což je 625 miliard. A máme zde také programy zacílení, což rovněž lze řešit v rámci Evropského integračního fondu. Všechny tyto fondy se naplňují v rámci sdíleného řízení, to znamená, všechny členské státy jsou za to odpovědné. Nerozlišuje se podle etnické příslušnosti, samozřejmě vůbec. Jediné, co se rozlišuje, je, je to, zda je to občan Evropské unie či nikoli. Tedy pro nás není možné vám poskytnout informace o konkrétních eh, skupinách tyto údaje my nemáme, nejsou potřeba a není jich zapotřebí pro víceleté programy. Jak už ale říkala paní místopředsedkyně Redingová, velmi často probíhá debata s vámi všemi a vy víte, že Evropská komise má Roma Task Force, skupinu pro Romy, která se poprvé sešla minulý týden, má se soustředit na vyhodnocování různých fondů Eh, společenství. Chceme řešit, co se osvědčilo, co lze řešit lépe a chceme zvládnout toto vyhodnocení do konce roku. Na základě tohoto vyhodnocení chceme také zpracovat eh, dotazník. Prostřednictvím tohoto dotazníku bychom rádi obdrželi informace o členských států a na základě toho provedli vyhodnocení. Já doufám, že ten projekt bude zpracován že budeme schopni získat informace od členských států a potom budeme schopni předložit parlamentu podrobnější údaje. Také bych ráda řekla, že příští rok Evropská komise představí sdělení na téma integrace příslušníků třetích zemí. Do tohoto programu budou patřit různé ukazatele, různé moduly, abychom podpořili integrační proces. Bude tam patřit otázka vzdělávání, jazykového vzdělávání, hostitelská společnost a její závazek a podpora pro přestěhovalce ve všech oblastech života. Tedy je toho hodně, co můžeme udělat, pokud jde o příslušníky třetí zemí. Patří to do mé odpovědnosti a samozřejmě můj kolega pan komisař Andor o tom bude hovořit ještě dále budeme hovořit o e, společných možnostech, jak se o toto zasadit. Mám radost, že s vámi o tomto mohu hovořit a říkám ještě jednou, jsem ráda, že Evropský parlament vyjádřil tak významný závazek. Jsem ráda, že na to můžeme dlouhodobě spolupracovat a zlepšit situaci tolika milionů evropských občanů, kteří pobývají v našich zemích. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, a nyní poprosím pana komisaře Andora, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové. Já se budu soustředit na sociální začlenování a financování této problematiky. Rád bych v úvodu upozornil na to, že my skutečně pracujeme na základě společných hodnot Evropské unie. Evropská unie se opírá o principy základních práv a my musíme vyjádřit svůj závazek chránit práva všech evropských občanů, včetně Romů. Rovněž také bych rád poukázal na to, že toto je odpovědností Evropské unie a členských států společně. Je to společná odpovědnost a úspěch našich snah bude záležet na dlouhotrvajícím závazku a naplňování tohoto závazku ze strany všech zúčastněných členských států, samozpráv, mezinárodních organizací, neziskových organizací a dalších subjektů, které se do toho zapojí. Rovněž také bych rád poukázal na to, že komise po dlouhou dobu se aktivně účastní začlenování Rómů. Není to jenom reakce na poslední vývoj událostí. Máme postupy a politiky, konzistentní přístup, který existoval už předtím, je to sdělení ze 7. dubna například, které to dokládá. Toto sdělení, na které už poukázala paní místopředsedkyně, Redingo, paní místopředsedkyně Redingová a paní komisařka Malstrémová, poukazuje na přístup týkající se sociálního hospodářského začlenění Romů v Evropě. Jsou tam priority komise, priority členských států v různých oblastech, které jsou významné z hlediska integrace Romů. My všichni víme, že je to program eh, mnohostraný a proto je potřeba se řídit deseti principy, které máme v tomto sdělení zakotveny. Chceme jimi řešit hlavní příčiny vyčlenění a chceme řešit příznaky těchto jevů. Také se zde pojednává o závazku komise zlepšit účinnost politik a nástrojů, které máme k dispozici. Také se tam hovoří o důležitosti užší spolupráce mezi Evropskou unii a národními a místními regionálními aktéry, kteří v této věci působí. Sdělení rovněž znovu potvrzuje závazek komise pomáhat členským státům v tom, aby se maximálně snažili využít, využít integrační fondy pro účely začlenění Romů. Strukturální fondy jsou velmi e, užitečným nástrojem, po, podporují národní snahy začlenit Romy. A my s potěšením sledujeme, že Většina členských států už využívá těchto evropských fondů pro tyto účely. Nicméně platí, že by se toho mělo udělat více. A mohlo by se toho udělat více. Evropské fondy se často nevyužívají maximálně, co mohou, anebo se nevyužívají maximálně efektivně. Proto jsme navrhli různá opatření pro přístup k evropským fondům. Krom jiného, v červnu 2009 nařízení Evropského sociálního fondu bylo upraveno tak, aby členské státy mohly používat zjednodušený postup pro přístup k těmto fondům z Evropského sociálního fondu nařízení o Evropském regionálním fondu bylo pozměněno v květnu 2010 tak, aby se zlepšily bytové podmínky v zemědělských a venkovských oblastech. Komise rovněž také e, svolala e, konference na e, vysoké úrovni o lepším a efektivnějším využívání těchto prostředků. V důsledku toho jsme zaznamenali konstruktivní dialog například v Maďarsku mezi národními orgány a Romy. Bylo to pod záštitou komise, kde se tyto akce konaly. Byla to velmi pozitivní zkušenost. Takže na základě toho by v Rumunsku uprostřed eh, října měla probíhat další akce podobného typu, druhé kolo těchto akcí na vysoké úrovni. Podobné akce by měly probíhat v Bulharsku a na Slovensku příští rok. Krom toho, na požadavek parlamentu komise realizuje pilotní projekt panevropské začlenění a jeho metody. Začalo to v květnu 2010, tehdy byl pilotní projekt spuštěn. 7. Eh, září komise rozhodla ustavit skupinu pro Romy, Roma Task Force, která má na základě sdělení komise ze 7. dubna provádět posouzení účinnosti využívání evropských prostředků ze strany všech členských států pro účely integrace Romů. První poznatky a zjištění by se měly ukázat na konci roku. Komise představí následné sdělení v dubnu příštího roku na základě zprávy skupiny pro Romy. Tam se bude zpracovávat vyhodnocení využívání evropských prostředků. Budou tam také návrhy na lepší a efektivnější využívání těchto fondů pro stávající a budoucí eh, programovací období. Navíc komise řeší otázku předložení evropského rámce pro, národní, pro eh, evropské strategie začlenování Romů. O tom už hovořila paní Redingová. My chceme zajistit lepší monitorování této situace na národní a evropské úrovni a chceme také zajistit odpovídající podporu a pomoc. Budeme vyzývat členské státy, aby představovali národní strategie pro začlenování Romů a doufáme, že se to promítne i do národních reformních programů. Já doufám, že členské státy předloží ambiciozní a definitivní programy, tak jako to máme ve strategii Evropa 2020 z hlediska boje proti ochudobě z hlediska zlepšování situace vzdělávání. Nejde jenom o snižování chudoby, jde také o sociální začlenování. Musíme zajistit, aby Romové byli součástí vlajkové iniciativy, protože e, toto je naprosto průlomová záležitost. Musíme poukázat na e, pokrok v oblasti vzdělávání. Hlavně co se týče základního vzdělávání, což je naprosto zásadní. To jsou všechno eh, významné výzvy, určitě o tom nehovořím jako první na půdě tohoto parlamentu. Jsou to obtížná rozhodnutí, která nás čekají. Ale rozhodně, pokud nám podaří nastavit dobrou a úzkou spolupráci, tak určitě dosáhneme pokroku. Děkuji. Děkujeme, pane komisaři. A nyní zahajuji diskuzi. První věc, kterou bych vám rád řekl, máme tak asi dvě hodiny. A jak se původně očekávali, počet přihlášených do diskuze je skutečně značně vysoký, asi tak 25 přihlášených do diskuze. Čili jediná možnost, jak postupovat za této situace, je snažit se omezit, omezit naše vystoupení na maximálně dvě minuty. Prosím vás, aby opravdu jste se snažili v tom prvním kole, to budou koordinátoři, to znamená dvě minuty a poté jedna minuta na každého našeho člena, čili budeme se snažit to nějakým způsobem zorganizovat tak, aby komisaři mohli reagovat ehm, řádným způsobem na otázky, které zde zaznějí, to znamená všechny ty podstatné relevantní záležitosti. A vítáme mezi námi paní Jaroka, to je naše zpravodajka. Navrhuji, abychom ji udělili slovo jako první a poté to bude první kolo otázek ze strany koordinátoru. Ten seznam přihlášených už máme ukončen 25 přihlášení do diskuse, jak už jsem se o tom zmínil před chviličkou, protože jinak to skutečně nestihneme. Takže bych poprosil nyní paní Jaroku. Děkuji. Vážený pane předsedo, já jsem skutečně nesmírně ráda, že došlo k tomuto rozhodnutí Evropské komise a doufám, že se tím ukončí celá tato situace. Já doufám, že je to jasný signál všem členským státům, aby došlo k určitým krokům a aby upravili a opravili všechny ty nedostatky právní záležitosti, nejenom pokud jde o Romy, ale o segregované vzdělávání, pokud jde o mm, problém přístupu k bydlení a tak dále. Jak už se o tom zmínila paní Redingová, bude samozřejmě důležité podívat se, zda mm, došlo k diskriminaci eh, na základě etnické příslušnosti ve Francii. My čekáme na výsledky právního rozkladu, protože v těch posledních několika měsících to byla taková nejistá situace, pokud jde o Romy. a Já skutečně si myslím, že byl, v podstatě na, opravdu došlo k diskriminaci, k politickým, vedlo to k různým politickým bojům. Já si myslím, že všichni jsme se, se musíme zabývat především tím, jak napravit celou situaci, ty nedostatky, které zde panují, tu hroznou chudobu, kterou trpí nejenom Romové, ale i jiní obyvatelé v Evropě. A jakým způsobem bychom mohli reagovat eh, na evropské úrovni. Pokud jde o politické příslušnosti, já bych mohla říci, že politické skupiny zde v Evropském parlamentu jsou jednotné, voláme po jednotné evropské strategii pro Romy už posledních šest let. Velice málo ovšem bylo uděláno. Já jsem jedinou eh, romskou poslankyně Evropského parlamentu. Připravila jsem několik zpráv v tomto ohledu a jsem nesmírně šťastná, že všichni tři komisaři eh, jsou velice angažováni v tomto ohledu. Zároveň mě velice potěšilo to, že větší členské státy začaly rovněž volat po potřebě společné evropské strategie těmto společným evropským problémům. Poslední týden před eh, poslední radou došlo rovněž k žádosti o posílení tohoto procesu, urychlení procesu. My jsme včera například mm, mm, prezentovali mou zprávu o strategii Romů v Evropě. Hovoříme zde o tom, že tato strategie, mm, o všechny ty zásady, které musí vzít v potaz, nejde pouze o strukturu toho rámce pro nás. Pro nás je nejdůležitější to, že vš, pokud, že skutečně budeme uvažovat o celoevropské strategii pro Romy. Tam všude, na těch místech, kde je to možné. Vážený pane předsedo, ještě poslední záležitost. Ten hlavní argument je eh, takzvaná, to je takzvaná měkká legislativa, která je k dispozici protože vidíme velice jasně, že v podstatě mm, potřebujeme jasný právní základ, by opravdu mohlo dojít i k řízení pro porušení smlouvy, protože evropská úroveň je právě ta jediná, která by mohla v tomto ohledu zakročit. Děkuji. Děkujeme, paní Jaroka. Nějaká procesní poznámka, procedurální poznámka, prosím, můžete. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já skutečně jsem to vždycky špatně spočítala v matematice, ale 25 krát, když to vynásobíme, tak to bude, když to znásobíme dvěma, to bude nějakých 50, maximálně 50 minut, to znamená 50 minut řečnické doby, čili skutečně jsem nepochopila, proč já osobně nemohu vystoupit jeden seznam byl najednou uzavřen, já jsem zvedla ruku, já osobně bych rovněž ráda položila otázku, proto bych poprosila, abychom ještě jednou otevřeli tento seznam řečníků, protože skutečně nevím, jak vyplníme ten zbytek našeho času. Ano, viděli jsme vás, samozřejmě i pana Belose, paní Veržiat, my se snažíme opravdu velice otevřeně, pružně reagovat, ovšem máme pouze dvě hodiny, nejde pouze mm, o o to, že zde máme koordinátory. Já jsem je poprosil samozřejmě, aby vystoupili maximálně dvě minuty. Musíme si musíme reagovat pružně, musíme si všichni pomáhat v této situaci, protože máme málo času. Pan Melo je rovněž na seznamu paní Veržiat. Jediná věc, o kterou z vás prosím, je, abychom skutečně dodrželi řečnickou dobu, kterou máme k dispozici, tak abychom mohli si rozdělit čas vhodným způsobem. Nejprve to je pan Diakolino, nyní koordinátor za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já rovněž <clears throat> vítám to, že všichni tři komisaři, paní Redingová, Malstromová i pan Andor, přijali naše pozvání a neprodleně mezi nás přišli, vysvětlili nám, následné kroky do budoucna, tak abychom aby mm, tato strategie začlenování Romů byla založena na dobrém základě. Hovoříme zde o svobodě pohybu, o důstojnosti jednotlivce, o důstojnosti našich občanů a zároveň bezpečnosti našich občanů. Nesmíme zapomínat na to, že celá tato problematika se dotýká širší otázky, a to je ochrana etnických menšin. Paní komisařka Redingová velice jasně před několika týdny řekla, že finanční prostředky se mohly využít lepším, účinnějším způsobem pro oblast vzdělávání, kulturní záležitosti, jiné infrastruktury, které by mohly napomáhat eh, Romům. Nedošlo k tomu, asi potřebujeme lepší kontroly, přísnější kontroly. Právě proto jsme rádi, že 7. září, jak už se o tom zmínil pan komisař Andors, byla vytvořena pracovní skupina Task Force, která, se, která bude analyzovat před až do dubna 2011 tuto problematiku. Čili musíme umožnit eh, celý tento dialog. Ano, víme, že došlo i k zahájení řízení pro porušení smlouvy. Ovšem, domnívám se, že bychom měli postupovat na základě konsenzu a konstruktivního dialogu, protože romská problematika sice ano, nyní má dopad ve Francii, ovšem je to něco, co má dopad na všechny naše členské země. Je to i záležitost sociální soudržnosti. Měli bychom využívat projekty, které jsou hmatatelné, které bychom mohli, nebo měli mít možnost kontroly a tak dále, jak už se o tom zmínil pan komisař. Nyní nastal okamžik, kdy na základě sdílené odpovědnosti společně členskými státy bychom měli postupovat. Naše zpravodajka, paní Livia Jaroka, právě pracuje mm, tímto směrem. Členské státy by měly udělat více počínaje Bulharském, Rumunském. Ovšem Evropská komise by měla definovat opravdu správnou strategii v tomto ohledu. A nyní poprosíme pana Moráše za SAD. Děkuji za slovo, pane předsedo. Za mou politickou skupinu bych chtěl jasně říci, že jsou zde dvě základní záležitosti, o kterých hovoříme. Paní komisařka Redingová už o tom hovořila, to zná splnění toho slibu z minulého týdne, který dala politickým skupinám. To znamená, že se bude opravdu věnovat na kolegiu komisařů této problematice a že připraví stanovisko. My bychom je rádi poděkovali za splnění tohoto úkolu, protože to, co udělala, je, že um, došlo eh, k tomuto řízení pro porušení smlouvy s ohledem na volný pohyb v Evropě. To jsme uvítali, protože tato, toto um, řízení znamená velice zásadní rozhodnutí. Je to poprvé, co došlo k takovému řízení proti členskému státu na základě zásadního principu, na kterém je založena EU a uh, občanství EU a na to nesmíme zapomínat. Čili Čili toto je skutečně něco, co my vítáme. Ovšem veřejnost, média, všichni budou klást eh, jiné otázky, protože je zde ta situace a nyní se ptám paní komisařky Redingové. My samozřejmě vítáme její kroky, pokud jde o transpozici. Ovšem, pokud by nastala situace, kdy ve Francii by ten administrativní oběžník, který se zaměřil na Romy a paní komisařka o tom velice výhřešně už hovořila, jak je to v souladu s nediskriminační legislativou Evropské unie. Zdá je to teda v souladu a um, se měli zabývat je přímou, nepřímou diskriminaci na základě směrnice 2000 eh, um, ehm, lomeno 43, protože to si myslím, že je rovněž důležité. Nejde pouze o netranspozici, eh, pokud jde o eh, právo v oblasti svobody pohybu. Velice často nás zde obvinují, že se nevěnujeme zásadní otázce eh, nebo problematice Romů. Paní Jaroka už se o tom zmínila. Moje skupina je připravená a my jsme skutečně ochotní napomáhat Evropské komisi v Dubnu, když připraví mm, ta pracovní skupina svou zprávu. To znamená, aby jsme se věnovali zásadním problém, nejen pokud jde o transpozici evropského práva, ale i o integraci, o začlenování. Proto bych se rád zeptal, zda komisařka Redingová i pan komisař Andor, ta otázka, kterou musíme řešit dneska, ne v Dubnu, pokud slibujeme mm, lepší využívání fondů Evropské unie, pokud to hovoříme o tom, že dojde k lepšímu monitoringu, podpoře mm, evropského úsilí eh, v oblasti integrace Romů. Řekněte nám, jak to bude vypadat do budoucna, jak bude ta situace jiná, čím se bude lišit od situace, kterou jsme zde viděli za poslední několik měsíců. Děkujeme, pan Alvaro, za liberály. Děkuji, děkuji, děkuji za slovo, ano. Promiňte, čili to byla nějaká ještě procedurální poznámka? Pokud ne, tak popro, poprosíme za liberály. Kolegyně, děkuji. Děkuji, vážený pane předsedo. Já upřímně řečeno Chci říci, že toto sdělení komise je opravdu eh, směšné, protože v podstatě to, co mm, zde čteme, to, že Francie politicky poskytla určité záruky o tom, že opravdu nechce mm, postupovat nebo tímto způsobem pouze proti Romům. Ovšem v tom administrativním oběžníku to bylo zmíněno, to znamená ta deportace, když teda k samotné deportaci došlo. Bylo to v podstatě ještě předtím, než francouzská vláda eh, se rozhodla změnit toto rozhodnutí. Zároveň to bylo v tom, eh, v tom oběžníku, který obdržela policie ohledně vyhošení Romů a já si myslím, že to znamená porušení evropského práva a v podstatě i základních práv. Hm, všechny tyto záležitosti, které se dotýkají diskriminace na základě etnické příslušnosti, to je nesmírně ehm, obtížná, problematická oblast. Samozřejmě, že nestačí pouze zasílat hm, takovou výzvu Francii. Najednou nevidíme úplně jasně, jakým způsobem eh, došlo k zahájení tohoto řízení pro porušení smlouvy. Směrnice, které se týkají, týkají nediskriminace na základě etnické příslušnosti, nebo směrnice, která pokrývá volný pohyb, eh, Evropská charta ta zásadních práv velice jasně došlo k porušení všech těchto předpisů a jako mm, kdyby nám ani to nestačilo. Nedávno došlo k tomu, že, že Francie chce dokonce uzákonit diskriminaci, která velice jasně bude porušovat směrnice Evropské unie. Skutečně se nesmíme k tomu otáčet zády, to, že um, Francie postupuje tímto způsobem na základě etnické příslušnosti. Zároveň je to politická otázka. Chce komise konečně otevřít oči a reagovat na celou záležitost na základě našich smluv a e, konvence o lidských právech. Já mám pocit, že komise postupovala velice opatrně, Evropa rovněž. I například e, italská vláda po několik let už přistupuje ke krokům, které my odsuzujeme v Evropském parlamentu několik let, proto by byla velice ráda, aby se zabývala Evropská komise tím, co udělal Morony a ostatní proti romskému etniku. Děkuji. Omlouvám se, promiňte. Ano. Za zelené. Děkuji za slovo. Já samozřejmě nechci přijít o tuto příležitost a přivítat paní Redingová a zároveň jí poděkovat za tyto velice jasná slova. Jasná slova mm, vidíme, že opravdu dochází k velikému tlaku, politickému tlaku, proto bych ji ráda poděkovala, protože toto rozhodnutí, jednomyslné rozhodnutí kolegy, a to znamená zaslání toho Mm, dopisu, to znamená, to je vlastně první etapa zahájení řízení pro porušení smlouvy, to je velice dobrá zpráva. Ovšem mám dotaz. Mm, ráda bych se zeptala ohledně těch konkrétních faktů, které poukazují na to, že i jiné, jiná nebo jiné části evropské legislativy byly porušeny nebo alespoň zde předpokládáme, že došlo k porušení, eh, protože nedošlo k šetření celé situace na, jednotlivý, na jednotlivém základě, to znamená, že tito dochází k, k tomu, že musí poskytovat osobní údaje tito lidé, otisky prstů, dále je to ten oběžník. I když teda došlo k jeho nahrazení, tento oběžník má diskriminační dopad na našem území, čili proto se ptám, Jaké další kroky očekává Evropská komise v této oblasti, protože pokud jde o diskriminaci, o chartu základních lidských práv nebo zákaz hromadného vyhošťování? Pane Andore. Prosím vás, abyste nám vysvětlil, jakým způsobem, protože to si myslím, že bude opravdu obtížné a už vidíme to na straně francouzské vlády, italské vlády v nenádobě. Pan Marony, jak víme, nedávno přišel s tím prohlášením toho, že evropští občané bez práce musí být vyhošeni, dokonce nemají právo na sociálním bydlení a tak dále. Včera to dokonce prohlásil. Myslím si, že to opravdu jde proti proti přání místních úřadů, které chtějí přicházet s programy integrace Romů, ovšem nemají právo získat evropské finanční prostředky, protože je oficiální vláda blokuje. Čili to je opravdu to je slepá ulička, protože zde vidíme integraci Romů na jedné straně, je to, jakým způsobem opravdu chcete mm, dospět k tomu, aby tyto místní orgány skutečně mohly využívat všechny ty prostředky z evropských fondů. Děkuji. Děkuji Naď za EKR pan Kirko, a připomínám vám, že pokud všichni přesáhnou maximum dvou minut, pokud všichni něco takového udělají, tak rozhodně nebudu mít čas na uspokojivou reakci komise, takže vás opravdu prosím, abyste se drželi zpátky. Prosím, pane předsedo, samozřejmě členské státy musí dodržovat svobodu pohybu a také legislativu proti diskriminaci a musí dodržovat základní práva. Teď už jsme si vyslechli komisařku Redinkovou, která nám eh, říkala o tom, že je v kontaktu, jsou v kontaktu s Francií a já pořád ještě čekám, protože já už nějakou dobu žádám konečnou verzi právní definice toho, co vlastně francouzi dělají a do jaké míry porušili zákon. Ale zajímalo mě, zaujalo mě, co právě řekla o těch ostatních případech, ostatních zemích. Ano, souhlasím s předřečnicí. Můžeme dostat seznam těch dalších zemí, kterými se teď právě zabýváte? protože teď to břemeno nesou francouzi a já si myslím, že je důležité, abychom věděli o těch ostatních. A pokud ostatní jsou, můžeme zrušit byrokracie a možná ty, ta ujištění, která chceme od Francie, dostat i od těch ostatních zemí, místo toho, abychom čekali na nějakou další debatu nebo nějaká další obvinění z porušení smluv. A chtěl bych se zeptat, co se stalo s tím programem, který jsme měli ve vztahu k Romům který má původ v roce 2005 na 10 let. Nejméně 10 členských států se ho účastnilo. Ty programy dostaly dost prostředků, hodně peněz na to, aby mohly fungovat a já bych rád dostal nějakou zprávu o tom, nakolik byly tyto programy úspěšné, protože to má velký význam. A na závěr bych chtěla říct, že věříme ve kulturní společnost a v začlenění Musíme dodržovat právo Evropské unie v tomto ohledu, ale také si myslím, že je důležité, abychom projevili ochotu věřit členským státům, co nejvíc to jde, v tom, že udělají tu správnou věc. Můžeme něco žádat, můžeme jít příkladem, ale nakonec by členské státy podle mě měly být sami schopné udělat tu správnou věc v rámci zákona. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, mnohokrát děkuji. Pan Tavares Zague. Děkuji, pane předsedo. Za skupinu Evropské sjednocené levice mohu říct, že je nejdůležitější, aby toto skutečně byla jenom nějaká letní záležitost, o které se píše v létě, když nejsou žádné další zprávy. A která by teď mohla vůbec zmizet z titulních stránek. A my bychom měli zaručit, že tento příběh který skutečně znamená něco velmi důležitého pro hodnoty Evropské unie, že toto už nebudeme mít na stole. Je to důležité pro svobodný pohyb občanů, ale také pro antidiskriminaci, jak říkal můj kolega socialista Claude Moraleš. Je důležité, abychom se dozvěděli, co má v úmyslu podniknout komise proti porušování pravidla nediskriminace. My víme, že k tomu došlo. Ten oběžník sice odvolali, ale skutečnost je taková, že k tomu došlo. My nemůžeme prostě zamést minulost pod koberec a jít dál. Musíme nést odpovědnost vůči těm, kteří měli diskriminační postoje. Nestačí zrušit směrnici. Je důležité, aby lidé, kteří porušili předpisy, byli voláni k odpovědnosti. A pokud tak pokud se tak nestane, musí s tím komise něco dělat. A nejde jenom o Romy, jde o všechny Evropany. Pokud ze dne na den, což už se několikrát stalo, najednou budeme mít občany, kteří nebudou mít prostředky na přežití v jiné zemi, spochybníme tak schopnost Evropy reagovat na krizi. Myslím si, že mobilita pracovníků je jeden z hlavních rysů boje proti krizi. A jednou z hlavních hodnot Evropské unie. Už jsem říkal paní Redinkové, že jsme byli pišní, když jsme si před pár týdny vyslechli její jednoznačná slova k této situaci. I parlament bude velmi pozorně sledovat vývoj situace a bude se snažit o zdárné vyřešení této situace. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Podle mého názoru zde existuje zásadní problém. Hlavně ten, co je za právní základ volného pohybu občanů Evropské unie. Jaké jsou zde principy? Existují zde určitá pravidla. V některých zemích jsou velmi přísná pravidla. A tyto země nemají problém s vyhošťováním Romů. To je případ Francie. V Lucemburku v Lucembursku v září 2008 byla přijata velmi přísná pravidla v oblasti volného pohybu. Musíme prostudovat tato pravidla, jestli jsou potřeba, nebo jestli máme pozitivní příklady, jako je Francie, Itálie nebo Španělsko, země, které museli jednat v naléhavých situacích. Já jsem ale nezaznamenal, že by o tom mluvila paní komisařka co ty ohromné prostředky, které Evropa věnovala na integraci. My jsme akceptovali rozšíření. Parlament přistoupil k rozšíření o Rumunsko na základě určitých závazků. Ale potom došlo k ohromnému exodu. A já jsem tedy hlasoval proti rozšíření ale ty osoby, které byly vyhoštěny z francouzských táborů, ty se odebraly do Itálie. A okamžitě zaujali policii v Turíně a v dalších městech Itálie, takže bychom neměli podrobovat tyto země kritice, protože se ukázalo, že tyto země jenom bojují za to, aby Romové chodili do školy a tak dále. A to je případ toho, co se stalo třeba v Itálii. Navíc musíme pamatovat na to, že určité organizace fungují díky charitě a příspěvkům a my bychom neměli plítvat evropskými prostředky. Těch prostředků je hodně, ale musíme je vynakládat rozumně. Pan předseda, prosím vás všechny, abychom se drželi limitu dvou minut, abychom to všechno stihli. Prosím všechny, aby se drželi tohoto pravidla. Paní komisařko, pane předsedo, já se vina snažím vejít se do dvou minut. Já maximálně souhlasím s tím, co říkal pan spravo, paní zpravodajka. Musíme na tom opravdu pracovat. Nesmíme to ponechat jenom jako novinové titulky. Musíme se aktivně zasazovat o boj proti chudobě. Komise to řekla zcela jasně. Budeme stát po vašem boku. Nebudeme čekat do příštího roku, aby se něco stalo. Máme zde skupinu pro Romy Task Force, která provádí analýzu toho, co se přesně děje s prostředky Evropské unie. Dostaneme zprávu na konci roku o tom, co tato skupina zjistila. A na základě toho se vypracuje akční plán. Na tom pracujeme s kolegou panem Andorem a s mojí kolegyní paní Malstrémovou. Budeme zpracovávat materiál na téma příslušníků třetích zemí a k této konkrétní problematice se ještě vyjádří můj kolega pan komisař Andor. Já se domnívám, že parlament správně vyrozuměl, o čem je to dnešní rozhodnutí zahájet řízení pro porušení smlouvy proti Francii. Jde o základní otázku a její zodpovězení. Jde o otázku hodnot a práv. Zde vidíte, jak kolegium komisařů reagovalo na myšlenku zahájení řízení. My jsme dospěli k tomu, že nemůžeme zaručit procesní práva evropským občanům. Nehovoříme zde jenom o Rómech, hovoříme zde o právech evropských občanů která nejsou zapracována do národního práva a to znamená nemohou být naplňována a vykonávána. V krizových situacích nemohou se jimi občané Evropské unie hájit. Další legitimní otázka je otázka zákazu diskriminace. Před dvěma lety, určitě se vzpomenete, jsem vyjádřila zklamání, minimálně zklamání, že oběžník z 5. srpna se konkrétně věnoval problematice Romů. Je to jasné a zřejmé a komise to jasně řekla. To je porušení právních předpisů Evropské unie. Tento oběžník byl 13 září opraven. Co se odehrálo v mezičase mezi 5. srpnem a 13. zářím? Další otázka zní, co se děje teď, co probíhá teď, v těchto dnech. Jde o to, že my nemáme žádné konkrétní odpovědi, ani konkrétní důkazy. Komise se musí opírat o právní důkazy. My máme důkazy v souvislosti se směrnicí a proto můžeme konat, ale nemáme důkazy, abychom se mohli obrátit na soud, abychom mohli argumentovat, že došlo k diskriminaci. Já ale jasně říkám, že záruky francouzských orgánů jsou pozitivní. Jsou to pozitivní prohlášení, ale my musíme ověřit skutečnosti. A proto komise zaslala francouzské vládě tento dopis, o něm jsem hovořila a zde se tážeme francouzské vlády, aby nám odpověděla a poskytla nám kopii příkazů k vyhoštění příkazu k tomu, aby tyto osoby opustily území Francie. Zajímá nás, jak to probíhalo, o jaké osoby se jednalo. My můžeme na dané věci pracovat pouze tehdy, pokud budeme mít důkazy. A potřebujeme informace, čísla, abychom byli schopni tuto analýzu provádět. Co je důležité pro parlament v této věci? Nesmíme říkat, No je to tak, že orgány nám poskytly určité informace, ale my jsme nekonali. My jsme uzavřeli složku a hotovo. My jsme žádnou složku ne- neuzavřeli. Složka je otevřená, je na stole. A do 15. října je potřeba, aby francouzské orgány reagovaly a vyjádřily se. Naše otázky jsou velmi konkrétní, podrobné. A Jakmile dostaneme tyto odpovědi, tak naše právní služba se bude věnovat analýze tohoto materiálu a následně předpokládáme, že se znovu objevíme před parlamentem a budeme vám o tom referovat. Další otázka zní, co v jiných členských státech se děje v závislosti na směrnici o volném pohybu. Komise dnes hovořila o případu Francie, protože tam došlo ke skutečné politické a sociální diskriminaci. Je to otevřená věc v tuto chvíli. V tuto chvíli také komise řeší další otázky a další případy nesprávného naplňování ustanovení směrnice, včetně směrnice o volném pohybu. Opět musíme zpracovat právní analýzu. Jakmile bude tato analýza zpracována, tak můžeme zahájit řízení pro porušení smlouvy. To řízení pro porušení smlouvy nebude hromadné, jelikož naplňování práva a realizace práva v jednotlivých členských státech se liší. My musíme postupovat vždy případ od případu a vždycky mít k dispozici právní základ, abychom mohli konat a obrátit se na soud. Mohu vám rovněž také říci, že spousta členských států novelizuje svoji právní úpravu a také napravuje svoje případné pro, prohřešky. V tuto chvíli se řídí právem a zde my opravdu působíme a případ od případu se věnujeme daným situacím. Na základě toho, co zjistíme, činíme rozhodnutí a můžeme rovněž také jednotlivé případy uzavřít, protože se podaří případ vyřešit. Francie je jediný případ, který dnes komise řešila. Byla tam dvě rozhodnutí, jednak zahájit věc, to bylo první rozhodnutí, a druhé rozhodnutí bylo pokračovat ve zpracování právní analýzy. Musíme zjistit, zda máme odpovídající důkazy, zda budeme mít podklad pro to, abychom byli schopni zahájit řízení. A zda se k tomu přikloní i právní služba. Děkuji. Děkuji a prosím pana komisaře Andora. Já se zaměřím na otázku toho, co se stalo s těmi prostředky a proč nevedli k nějakým výsledkům, které bychom si přáli v jednotlivých členských státech a jak je budeme v budoucnu využívat jinak. Musíme rozlišovat mezi různými kategoriemi členských států, protože máme některé relativně staré členské státy, kde se začlenění Romů podařilo. Podařilo se to za podpory Evropské unie. Ale země jako je Španělsko nebo dokonce Finsko, které mají mnohem menší romské menšiny než země ve střední Evropě nebo na Balkánu, které teď představují tu velkou výzvu Máme jisté zkušenosti, které můžeme využít z těch relativně starých členských států, ale nemůžeme je převádět mechanicky, protože ty podmínky v jiných zemích se úplně liší. Máme členské státy, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004 a tam máme asi pěti či šestileté zkušenosti, které můžeme vyhodnotit. A proto tato pracovní skupina Task Force zpracuje závěry co se týče využití těchto prostředků? Neměli bychom úspěchat nějaká hodnocení, která potom nebudeme schopni podložit. Je zjevné, že se nepodařilo dosáhnout k dobrým a, dobrých a udržitelných sociálních výsledků, ale máme i částečný výsledek, co se týče pozitivních zkušeností. A to částečně souvisí s dekádou začlenování Rómů. To nebyla záležitost EU, ale záležitost Světové banky, otevřené společnosti. Spojili jsme síly, abychom podpořili tuto dekádu začlenování Rómů. A tento projekt vedl k určitým částečným výsledkům. Máme například docela slušná romská média, rozhlasové stanice, webové stránky. Jsou tady programy, které se snaží přivést mladé lidi z romských společenství do vyššího vzdělávání. Něco takového tady dřív vůbec nebylo a teď už máme určité příklady. Byly určité programy, co se týče ubytování, ale protože bydlení není úplně úspěšné, do toho nebudu zacházet větších podrobností. Takže jsou tady určité oblasti, kde jsme dosáhli pokroku, ale je také jasné, že tento přístup nevede k žádnému průlomovému vývoji. Potřebujeme průlom, co se týče účasti na trhu práce a tak dále, tak dále. Rozhodně chceme, abychom dosáhli nějaké změny v tom smyslu, že budeme mít jiný a lepší design projektu. Nejde jenom o kontroly, samozřejmě o tom můžeme také mluvit, ale já myslím, že to nebyl ten nejslabší článek. Ale potřebujeme odpovídajícím způsobem projekty nastavit. Ani strukturální fondy k tomu nepřistoupily dostatečně tvořivě. Ty sáhají až do 50. let, regionální fond do 70. let, fond soudržnosti do 90. let. Ani jeden z těchto fondů nevznikl za účelem řešení takto komplexních výzev, před kterým teď stojíme. Další krok je zpracovat politiky, až budeme mít platformu pro boj proti chudobě v rámci strategie Evropa 2020, můžeme přizpůsobit i fondy. Rozvíjíme naši spolupráci, jako jsem říkal, v rámci romské dekády byla velice aktivní Světová banka. Já jsem se setkal s místopředsedou Světové banky, měli jsme společný seminář abychom zjistili, jak situace vypadá a co ještě můžeme udělat. A dalším partnerem je Rada Evropy a Rozvojová banka. Ti toho také chtějí dělat víc. Společně s Evropskou unii. A otázka zní, jaké typy projektů budeme financovat. Z jejich pohledu to musí být projekty přijatelné pro ty banky, pro nás musí být také úspěšné a musí vést k lepším a udržitelným sociálním výsledkům. Zapojení eh, místních orgánů, orgánů místní zprávy je také klíčové. A to je v podstatě podmínka, zvlášť pokud je o Evropský sociální fond. A je to v rukou vlád členských států. A to musíme být na paměti, až budeme přehodnocovat sociální fond, protože teď se bude v příštím roce připravovat nové nařízení. Musíme se zamyslet nad tím, jak tyto nedostatky řešit. Takže já bych nerad viděl nějaké spekulace, pokud je o to, co se stalo s těmito fondy, protože některé prostředky, které byly přiděleny, dokonce nebyly využity. A třetí kategorie členských států, Rumunsko a Bulharsko, ty, které přistoupily k Unii nejpozději, většina v podstatě jejich dosavadního členství, doby členství, eh, spadala do období finanční krize. Bude se to těžko hodnotit, zvlášť vzhledem k administrativním kapacitám těchto zemí, pokud je o využití fondů z EU. Ta byla velmi malá, omezená. Rumunsko nevyužilo ani 1% prostředků přidělených ze sociálního fondu. A samozřejmě je zjevné, že to jsou nejhorší výsledky v Evropské unii. My se společně s místními orgány snažíme vylepšit administrativní kapacitu ale je to běh na dlouhou trať. Musíme spojit všechny síly, abychom co nejrychleji dosáhli pokroku. Děkuji. Děkuji. Jak vidíme, paní komisařka Malstromová nás musela opustit, takže nyní můžeme otevřít debatu pro všechny další členy. Máme seznam téměř 30 přihlášených, takže já bych navrhoval, že to uděláme ve třech kolech. První blok 8, potom dalších 8 a potom zbývajících 10. Takže já vás prosím, abyste se omezili na jednu minutu, protože jinak vás budeme muset useknout. První kolo. Pan Angelili. Jedna minuta. Paní Angelili. Pane předsedo, vy jste říkal minutu a půl. Každopádně jsem si naprosto jistá, že paní komisařka Redingová se maximálně vynasnaží v této věci konat a pracovat na svobodě volného pohybu pro Romy a ochraně základních práv a svobod. Základní práva a svobody se chápou často v abstraktních pojmech a já bych proto ráda položila tuto otázku na adresu všech přítomných. Kolik z vás navštívilo v zimě deštivého počasí, nějaký z těchto táborů, kde se nedodržují základní práva a svobody. Často jsou tam děti a žijí v naprosto nelidských podmínkách, kde jsou všude se válící odpadky, pobíhající krysy. Žádná práva se tam nedodržují. 12 milionů, to je dvakrát víc, než kolik lidí žije v Irsku to je počet osob, které považujeme za menšiny. Já se omluvám, já už své vystoupení ukončím. Já jsem jen chtěla říci, že došlo k případům vyhoštění a my bychom měli hovořit o tom, jak využít ty prostředky, které jsou k dispozici. Já se nechci tolik soustředit na minulost. Já si myslím, že bychom měli mít strategie do budoucna pro děti, pro nezletilé. Pakliže jim nezaručíme právo na vzdělání, tak jaká bude budoucnost romské populace? Ještě jedna věc, pane komisaře Andore, není potřeba zmiňovat Finsko, protože to asi nebude nejzávažnější případ. Hovořme o konkrétních věcech a nepřenášejme odpovědnost za, na místní samozprávu. Každý má svoji odpovědnost. To byly dvě minuty. Pokud tohle udělá každý, a překročí časový limit, tak to nezvládneme. Já na tom trvám. Všechny příspěvky jsou důležité. Toto téma je velmi důležité, velmi zajímavé, velmi citlivé. Já vás však prosím, abyste neopakovali znovu tvrzení, otázky, snažte se soustředit na základ své otázky, abychom to všechno stihli. Každý minutu, prosím. A nyní za výbor pro zaměstnanost. Pan Olí, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám to štěstí. A to ze dvou důvodů, že jsem před třemi lety kdy EPP eh, přijalo evropský postoj a výbor pro evropské záležitosti přijal zprávu o integraci Romů tehdy. A to, bylo, to byl materiál, který jsme dostali od předchozího parlamentu. Bylo to náročné. Museli jsme se snažit zpracovat otázku vzdělávání, otázku zaměstnanosti. A Domnívám se, že bychom si měli uvědomit, že všechna ta opatření, která byla přijata, eh, musíme zhodnotit, musíme zhodnotit, musíme eh, se podívat na účinnost všech těchto fondů, na využívání těchto fondů, vynakládání finančních prostředků z těchto fondů, zda tyto prostředky opravdu se dostaly až ke svým adresátům a zda to přineslo kýžené výsledky. Děkuji. Eh, Děkuji. A jelikož nemáme k dispozici čas, ráda bych se zmínila o tom, že všechna ta sdělení ze strany komise jsou nesmírně důležitá od dubna. Já si myslím, že nyní hovoříme o eh, a nyní teda bychom se měli zaměřit na zásadní věci. Chudobou eh, trpí často lidé v mikroregionech. Myslím si, že bychom měli mít k dispozici konkrétní programy pro tyto regiony, zaměřené na tyto regiony. Měli bychom, nemáme dostatek finančních prostředků a právě proto bychom měli zajistit účinné, efektivní využívání těch fondů, které jsou k dispozici. Nesmíme zapomínat eh, na pomoc různým podnikům, ve kterých pracují Romové, řekněme různé možnosti úvěru, jsou to často společnosti, které nedosáhnout na bankovní úvěry, dále je to integrace, záležitosti začlenování. Ovšem zároveň to není pouze problém špatného využívání finančních prostředků. Problémem je to, že mm, krize měla obrovský dopad na náromy a že nás čeká hodně práce. Děkujeme, další řečník. Děkuji, pane předsedo. 60 sekund je málo, ale v prvé řadě mi dovolte poblahopřát paní místopředsedkyní Redingové a panu komisaři za připraveno zaujmout příslušné postoje. Potom bych také chtěl připomenout, že Lisabonská smlouva a Charta Evropské unie jsou závazné právní dokumenty. Když hovoříme o hodnotách, tak zde jde hlavně o zákaz diskriminace a svobodu volného pohybu. Tyto dvě záležitosti je potřeba v plném rozsahu naplňovat. Nesmíme dopustit, aby Romové byli diskriminováni. Na druhou stranu se nesmějí dopouštět trestné činnosti. I to je třeba zabezpečit. A také mi dovolte říci pár slov k tomu, co říkala paní Malstrémová. Já se domnívám, že by bylo třeba, aby tohle, co zde zaznělo, bylo součástí a začátkem eh, dlouhodobého závazku. Děkuji a prosím paní Ernst. Paní Ernst, prosím, máte slovo. Děkuji, já budu stručná. V prvé řadě mi dovolte poděkovat paní Redingové. A ačkoliv mám jenom jednu minutu, ráda bych jí poděkovala nyní k otázce lhůty do 15. října. Předpokládejme, že francouzská vláda nepodnikne žádné kroky. Co se odehraje poté, až ta lhůta vyprší? Co se stane s těmi Romy? Předpokládejme, že dojde ke změnám. Předpokládejme, že dojde k naplnění ustanovení směrnice. Co to bude znamenat pro ty, kteří už do, vyhoštěni byli? Mě by zajímalo, co bude s nimi. To je první otázka. A druhá otázka se týká skupiny pro Romy Roma Task Force. Ta by měla konat eh, v rámci celé Evropy. Neměla by se soustředit pouze na Francii a mě by zajímalo, jak to bude fungovat. Dovolte mi říci, že my jako poslance a poslankyně Evropského parlamentu bychom do toho měli za, být zapojeni. Neměli bychom jenom dostávat hlášení a zprávy ex post. Děkuji. Äh, děkuji, děkuji za slovo. Já se rovněž pokusím využít svého času na položení otázek. Jak realistické je, myslíte si, že by členské státy využili finanční prostředky Mm, v případě, že Romové žijí v dané zemi, řekněme 30-40 let, trvale žijí v dané zemi a řekněme, že tam ta situace nefunguje. Vzhledem k tomu, že v celé Evropě vidíme takový vývoj, kde se občané soustředí spíše na národní prvek v národním povědomí. Další dotaz. Řekněme, že členské státy jsou vyzývány, že se jim vytýká to, že přistupují nějak rasisticky a podobně, nebo nedostatečně využívají strukturální fondy. Já osobně jsem zatím nezašel žádný případ, kdyby došlo k takové komplikované situaci, nebo že by to bylo prokázáno. Máme zde směrnici z roku 2004, což znamená, že ta musela být transponována nejpozději v roce 2006. Dochází k těmto nedostatkům členských státech, musíme celou situaci velice pozorně sledovat. Děkujeme. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážený pane komisaři, zde nejde pouze o svobodný pohyb a o národní příslušnosti, jako kdybychom, řekněme, Romy považovali za občany nebo za nějaký individuální pohyb. Romové mají svou vlastní historii a to je otázka, která nebyla nikdy vzata v potaz politice rozšiřování, protože to, k čemu dochází na evropské úrovni je opakování historie otroctví. Protože toto obyvatelstvo skutečně žije v mnoha zemích, najednou má právo svobody pohybu v rámci Evropské unie. V bývalých republikách Sovětského svazu tito lidé neměli právo získat občanství v průběhu balkánských válek. Tito, tyto osoby rovněž neměly možnost eh, Mm, získat občanství. 80 Romů nezná svá práva ani povinnosti. Podle mého názoru to, co musíme udělat, je pozitivní diskriminace, tak, aby se tito lidé začali cítit jako občané. Máte pouze jednu minutu, další řečník. Děkuji za slovo. Já, pokud jde o můj o můj příspěvek stílím to, co řekl eh, můj kolega. Pokud jde, paní Redinková, eh, já sedím zde. Pokud jsem to správně pochopila, čili vy jste zaslali dopis Francii, to znamená, že do 15. října budeme čekat na konkrétní eh, kroky. To znamená, že do toho 15. nedojde k nějakému obvinění. To znamená, že pokud Francie předloží všechny informace komisi, to znamená, že k ničemu nedojde. To nevím, zda jsem to správně pochopila. To znamená ano nebo ne. To znamená, že by poté nedošlo k tomu řízení pro porušení smlouvy. Druhá záležitost, protože zde hovoříme o Romech, ovšem to se může dotýkat i jiných záležitostí spolupráce mezi komisí a členskými státy. Pokud jde o transpozici směrnice, to samozřejmě to je to, je, to v podstatě znamená, že vláda francouzská musela předložit určité dokumenty v roce 2006, komise 2007, došlo tam k třeba notifikacím v roce 2006 dvě a 2007 jednoho. To znamená, že je to v podstatě určitý soulad mezi tím, co se děje na této úrovni. To znamená, co skutečně, k čemu skutečně došlo, pokud jde o transpozici. A v podstatě od roku 2007, pro, pouze dvě vteřiny, pane předsedo, protože to si myslím, že je opravdu zásadní záležitost. To znamená, mezi rokem 2007 a 2010 komise neudělala vůbec skutečně, skutečně neobvinila Francii, ne, ne, ne, zmínila se o tomto neplnění a najednou nám komise tvrdí, že ta směrnice byla špatně transponována. Já skutečně nechápu, proč teda komise nejednala, proč nedělala něco toho roku 2007, pokud skutečně došlo ke k nesprávné transpozici. Já se domnívám, že k tomu nedošlo, ovšem pokud teda k tomu došlo, tak proč vaše oddělení, vaše služby v tomto ohledu nic neudělá? Děkujeme. Poslední řečník, poslední minuta v tomto kole. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem rovněž nesmírně ráda, že došlo k tomuto rozhodnutí, které přijala Evropská komise. Myslím si, že to vysílá velice jasný signál všem členským státům. Osobně se domnívám, že Evropský parlament, Evropská komise i členské státy že my všichni bychom měli přispět k řešení této záležitosti, abychom dosáhli efektivní strategii. Cílem takové účinné strategie by měla být integrace a ne getoizace romského etnika pokud nechceme vytvořit další železnou oponu. Čili právě proto bychom měli bojovat na poli sociální integrace. Dále je to, kdybychom neměli hovořit pouze o občanství, ale o právu na pobyt, to je nesmírně důležité. A zároveň si myslím, že pokud budeme spolupracovat, tak bychom tohoto cíle mohli dosáhnout. Pan komisař Andor hovořil o dobré osvědčené praxi a tak dále. Mohl byste nám prosím poskytnout takový model této osvědčené praxe, která, který již byl aplikován? Děkuji. Děkujeme a nyní opět poprosíme komisaře, poprosíme opravdu o velice stručnou odpověď. Děkuji, souhlasím se všemi těmi, kteří tvrdí, že bychom měli investovat i do dětí, do mladistvých, do mládeže, to je nesmírně důležitý prvek, kterému se věnovala i vaše zpravodajka ve své zprávě. A to je rovněž jednou z priorit pro nás v rámci konkrétních kroků, které by měly být výsledkem práce Task Force. Ovšem, než k tomu přistoupíme, velice důležité je zároveň, aby tato pracovní skupina Task Force podrobně analyzovala to, jakým způsobem se vynakládají či nevynakládají finanční prostředky, které jsou k dispozici, jaký je důvod, proč nebyly tyto prostředky využity, proč nebyly investovány a tak dále. To, co bychom měli udělat pro dosažení určitého realistického přístupu, nepotřebujeme zde nějaká vzletná slova, potřebujeme skutečně realistický přístup a spolupráci s členskými státy, s regionální i místní úrovní a orgány. A nyní ta charta. Ta charta. Charta je nová. A dopady charty na evropskou legislativu a uplatňování evropského práva. To ještě nebylo jaksi převzato všemi členskými státy. To je něco, co musíme udělat postupně. Já osobně v říjnu předložím analýzu toho, jaký dopad bude mít charta poté na právo a dopad na jednotlivé členské státy. Já mm, počítám s tím, že předložím tuto analýzu Evropskému parlamentu. Dále to byla konkrétní otázka, která se dotýkala směrnice o volném pohybu z roku 2004. Proč tato směrnice ještě nebyla plně transponována všemi členskými státy? Francie je jednou z těchto zemí. A proč Evropská komise v podstatě byla nečinná tomto ohledu. Já bych mohla zopakovat to, o čem jsem se zmínila v průběhu mého slyšení. Řekla jsem tenkrát, že v oblasti svobod je stávající situace jiná, protože máme k dispozici chartu. To znamená, že jsme vlastně vstoupili do další kapitoly a měla by zde platit nulová tolerance, pokud jde o transpozici směrnic. Nejedná se pouze o tuto směrnici, ale jiné směrnice. A já první den a že slíbila jsem vám, že první den mého mandátu skutečně zahájím tím, že se podívám na tuto problematiku a budu spolupracovat s členskými státy, abychom toto změnili. Cílem Evropské komise není pohnat členské státy před soud. Naším cílem je změnit tu situaci přímo na místě v členských státech ve prospěch našich občanů. A to je právě to, čím jsem se začala zabývat v únoru, právě na základě směrnice z roku 2004. Samozřejmě, že jsou členské státy, které pokročily v této oblasti, které postupně řeší tyto problémy v rámci své legislativy, v rámci aplikace evropské legislativy, v jiných zemích máme problémy a zároveň zde máme státy, které se ještě nepohly si z místa. My jsme začali, a to je konkrétní otázka, pokud procesní práva byla implementována do francouzské legislativy, tak bychom tyto problémy neměli, ty problémy které vznikly v létě. Čili to jsou propojené nádoby. To znamená směrnice o volném pohybu, procesní práva a diskriminace, které došlo v létě. Čili co uděláme, pokud francouzské úřady nebudou reagovat? To je velice dobrá otázka. Já ale spoléhám na francouzské úřady a doufám, že skutečně na nejvyšší úrovni protože nejvyšší orgány nám řekli, že budou v plném rozsahu reagovat na ty dotazy. My, Evropská komise, my jsme, my jsme strážkyní smluv, my jsme jim položili ty dotazy a slíbili nám spolupráci. Hmm, my v podstatě na, na základě našeho zásahu 5. srpna změnili ten oběžník, který, jak víme, porušoval mnoho evropských zákonů. A otázka, kterou já jsem položila v zastoupení našich institucí, je, jakým způsobem byl aplikován ten nový oběžník, jaká jsou práva jednotlivců, protože zde hovoříme ne o právech skupin občanů, ale o právech každého jednotlivého občana, čili ta procesní práva. Otázka zní, zda ta procesní práva byla zaručena těmto občanům. Ano či ne? Pokud ano, předložte důkazy. Musí zde být nějaké důkazy na papíře. Na tyto důkazy čekám, odpovědi budeme eh, analyzovat s naší právní službou, která nám jasně řekla, že tyto odpovědi potřebujeme mít, než budeme postupovat dál. Čili prosím, abychom Francii dali příležitost a poskytli jí tento čas odpovědět na otázky, které jsme jim položili. Děkujeme. Pane komisaře Andore, chcete něco doplnit? Jestli mohu, rád bych znovu zmínil Finsko. Já jsem Finsko zmínil proto, protože jsem tam v květnu byl a na jednodenním zasedání s vládou a s parlamentem a s tiskem byly hlavní otázkou Romové. Oni byli velice pišní na to, že se jim podařilo Rómy začlenit do místního společenství a nechápali prostě, co se děje v dalších členských státech EU. Takže jsme o tom museli mluvit. A já znovu zdůrazním, že zkušenosti ukazují, že i když ty podmínky mohou být úplně jiné, Můžeme se toho hodně naučit. A to je odpověď na otázku. Můžeme se hodně poučit na základě zkušeností těchto agregovaných škol, konkrétních opatření, konkrétně zaměřeného úsilí na rozvoj schopností, na základě pomoci v odborné přípravě. A zapojení i těch méně vzdělaných. To jsou věci, které se projeví v našich politikách v období, kdy budeme pracovat na vlákové iniciativě pro zaměstnanost a omezování chudoby. A jak bylo řečeno, v dalších částech světa se například osvědčilo mikrofinancování. A teď se začínají uplatňovat iniciativy v podobném smyslu i v nových středněevropských státech na Balkáně. A když mluvíme o mikrofinancování, tam nejde jenom o peníze, protože největší dopad to může mít na místní společenství. Může to obnovit menší i větší místní společenství. A znamená to pak, že to ochrání i jednotlivce před tím, aby se dostali na okraj společnosti, aby neupadli do chudoby. Další věc je spolupráce s církví. Dozvěděla jsem se například, jakého pokroku bylo v tomto ohledu dosaženo mezi romským obyvatelstvem. Oni budou v této činnosti pokračovat. Takže se všemi zúčastněnými, včetně církví, myslím, můžeme dosáhnout určitého pokroku, ale nesmíme se dělat iluze. Žádné řešení, které všechno vyřeší přes noc, nemáme. Tento problém je výsledkem několika desítek let ignorance. I když navrhneme ty nejlepší programy a uděláme všechno, co bude v našich silách z hlediska financování, stejně to dlouho potrvá. Děkuji. Děkuji. Nyní proběhne druhé kolo. Začne paní Figueiredo z výboru pro zaměstnanost. Děkuji, pane předsedo. Zaprvé chci říct, že přirozeně odsuzujeme to, co udělala Francie a co udělali i jiné země ve vztahu k Rómům. A s velkým zájmem sledujeme vývoj z hlediska práva. Trvám však na tom, co je obsahem druhého bodu. A pokud mám použít slova paní komisařky Redingové, nesmí zůstat jenom u krásných slov. Teď je důležité, abychom přešli do praxe. A to si žádá globální politiku, která by skutečně zdůraznila zaměstnanost, boj proti chudobě a boj proti nerovnosti. Aby všichni občané měli pocit, že jsou začleněni do společnosti. A abychom cigány nevyužívali k tomu, že odvedeme pozornost od sociálních problémů. Za druhé, potřebujeme také politiky nejen pro integraci, ale i pro sociální, hospodářské a kulturní pozdvižení těchto lidí. Přece jenom jsou to občané EU. A kladu si otázku, co se bude dělat v tomto směru. Děkuji. Skutečnost, že lidé, kteří se vrátili z Francie, byli Romové, vedla k předpokladu, že byli navráceni proto, že to byli Romové. Francie bude tvrdit, že navrátila proto, co dělali nebo nedělali. To, že různé zacházení znamená diskriminace, vychází z předpokladu, že generalizace není možná. Nicméně i Vedoucí skupiny socialistů, který je proti diskriminaci, nedávno na plenárce mluvil o Romech jako o obtížné menšině. Ostatní tady mluvili o Romech a o tom, že je potřeba uplatňovat trestní právo. Je jasné, co z toho vyplývá. V podstatě měli na mysli, že Romové, možná ne všichni, ale v nepoměrné míře, se účastní nějaké formy trestné činnosti. Před pár lety na slyšení Libe o obchodování s lidmi jsem se ptal, jestli má nějaká populační skupina nepoměrný podíl co se týče těch, kdo obchodují nebo kdo jsou obchodováni. Na obě otázky jsem dostal odpověď ano, Romové. Máme v úmyslu vynaložit velké částky peněz na integraci Romů. Dobře, konec. Děkuji. Děkuji, že jste se omezil na jednu minutu. Při... Nyní paní Blinkovičute. Děkuji. Tak Děkuji, pane předsedo. Problém Rómů ukázal, že francouzská vláda netransponovala pravidla směrnice do vnitrostátního práva. Ráda bych se zeptala, jestli třeba po nějakém dalším skandálu nezjistíme, že transpozici neprovedl nějaký další členský stát. Neukazuje to, že komise má velice málo prostředků, jak přinutit členské státy, aby dodržovaly pravidla. Na druhou stranu jsme vyčlenili celou řadu prostředků na podporu začlenění Rómů do společnosti. Proč? Dnes o tom hodně mluvíme, ale nestane se za 10 nebo za 15 let, že se k tomuto tématu budeme vracet a budeme říkat, že jsme ničeho nedosáhli? Nemyslíte si, že bychom měli spustit nějaké osvětové kampaně? Děkuji. Pane předsedo, já skutečně mm, mám pouze málo času, ovšem je zde padlo zde tolik otázek, důležitých otázek, které se dotýkají mé země, Rumunska kterou zde zastupuji. Já jsem připravil opravdu dlouhé materiály v tomto ohledu, dokumenty. Pokud by paní komisařka měla zájem, já bych je poskytl tyto, tyto informace. Samozřejmě, že je nesmírně obtížné vyřešit tento obrovský problém Romů v Evropě. Ovšem problém je, že my jsme nikdy nedefinovali tuto problematiku. Vždycky jsme se snažili jaksi země původu pohnát k zodpovědnosti, ovšem to definování problému Romů na národní úrovni mm, selhal. Mm, to znamená, že všechny tyto, všechny tyto mm, toto úsilí vedlo k neúspěchu. Pokud jde o francouzskou, záleži, francouzskou problematiku nebo tuto situaci, to jsou samozřejmě i morální otázky, socioekonomické otázky, hovoříme zde, jak už se paní komisařka o tom zmínila, o možnosti vedení řízení pro porušení smlouvy, což by mohlo po, což by mohlo zamezit jednání Francie v tomto ohledu a i mm, odstrašit země, které by chtěly následovat tento příklad. Proto bychom měli ve spíše ekonomickou, spíše tuto politiku na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji. Pan Jakolino je, koor, mm, je koordinátorem v této oblasti, čili vidím, že já mám k dispozici pouze jednu minutku. Nejde o problém, který by vznikl dneska, není to pouze problém Francie, pouze romský problém, jedná se i o jiné občany Evropské unie. Mnoho našich občanů mají starosti, nejsou schopni využívat nebo používat své, mm, svůj mateřský jazyk, mm, jsou kriminalizovány kolektivní způsobem, kolektivní tresty a tak dále. Jakmile dochází k tomu, že lidská práva nebo zásadní principy EU jsou porušovány, myslím si, že bychom měli postupovat rozhodnějším způsobem. Bohužel jsou zde ovšem členské státy, mm, kde tvrdí, že nemají problém Romů ani menšin, protože v podstatě mm, zabírají oči před tímto problémem a tvrdí, že takové problémy u něj neexistují. Mm. Samozřejmě že bychom měli reagovat měli bychom, neměli bychom zapomínat na to, že musíme udělat všechno pro to, aby členské státy neporušovaly naše principy Evropské unie a zásadní práva. Děkujeme. A nyní paní Poskurt. Děkuji. Ano, paní Radingová, já jsem se chtěla opravdu na něco zeptat. Chtěla jsem vysvětlení k tomu, co jste říkala. Vy jste říkala, že budete všechno posuzovat eh, jako samostatný případ, individuálně. Ale co ty případy hromadných vyhoštění? To jsou hromadná vyhoštění, nebo říkáte, že k ním nedocházelo? A pak by se chtěla vrátit k tomu oběžníku z 5. srpna a až 15. září byl tento oběžník opraven. Takže Několik týdnů se osoby vyhošťovaly na základě etnického původu. Budete to zvažovat, nebo budete to zvažovat i v tomto případě samostatně a individuálně případ od případu? Je potřeba se zaměřit na tento oběžník, protože tam je zjevné, že došlo k porušení principu zákazu diskriminace. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Ještě dvě základní věci, které se dotýkají naší rozpravy. Hovoříme zde o zlepšení situace Romů. V celém tomto procesu nesmíme zapomínat rovněž eh, na mm, musíme si uvědomit i to, že komise je zodpovědná za dodržování základních hodnot a dodržování práv protože v minulosti došlo k tomu, že Evropská komise spíše hovořila o hospodářské soutěži, o vnitřním trhu a tak dále, těchto procedurách, které jsou jaksi připravené na klíč. Ovšem poprvé se zde setkáváme se situací, která se dotýká zásad, zásad, na kterých je mm, zásadní hodnot, které se, na kterých je postavená Evropská unie. Vy jste se zmínila o tom, že ve Finsku například Eh, nebo ta situace Romů ve Finsku, o tom jsme jasně, o tom jste hovořili, že ta situace je dobrá, ovšem pokud jde o Romy v jiných zemích, většinou eh, se musí uchylovat eh, k žebrání a podobně, čili komise by měla skutečně zajistit respektování základních práv. Paní komisařko, já jsem poslouchala, co jste říkala. Hovořila jste o tom, že je potřeba dodržovat základní práva a svobody. Je potřeba je dodržovat u Rómu, ale já bych tomu doplnila, že ještě další skupiny obyvatelstva, existují další menšiny. Já jsem z Kypru, hovoříte zde o volném pohybu. A velmi často se hovoří právě o svobodě volného pohybu, ale existuje zde demokratický deficit. Jsou zde nepraktické mechanizmy, neexistuje dostatek pravidel na evropské úrovni. Existuje Charta Evropské unie základních práv a svobod, ale já bych se chtěla zeptat, kde berete ten optimismus, co praktické naplňování těchto principů? Je, jsou to naděje a optimistické vyhlídky, jsou to krásná slova, krásné principy, ale jak je naplnit v praxi? Jinak budeme pořád čekat a čekat, až se dostaví spravedlnost. Ale zatím k tomu nedošlo. Děkuji. Děkuji. Gus. Děkuji, pane předsedo. Je dobře, že na jaře Evropská komise a paní komisařka Redingová budou žádat o přesné informace o tom, jakým způsobem byly vynaloženy prostředky Evropské unie ze strany členských států. Podle mého názoru bude důležité, aby v té době také členské státy poskytly doplňkové informace ohledně struktur a institucí, které sloužily v daných letech pro naplňování těchto plánů. Například v Bulharsku některé velmi důležité subjekty byly zrušeny. Bylo to třeba Agentura pro demokratický vývoj nebo výbor proti diskriminaci, ten byl zase zmenšen. Některé klíčové instituce a organizace byly zrušeny nebo omezeny. Když se dozvíme, kolik prostředků bude vynaloženo nebo bylo vynaloženo, tak nám to neřekne dost. Potřebujeme vědět i o tom institucionálním zázemí. Děkuji. Děkuji. Dovolte mi říci paní komisařce, že podporuji vaše rozhodnutí. Nemůžeme kázat o lidských právech, pokud to nezajistíme zde na území Evropské unie. V mé zemi používáme evropské prostředky k tomu, aby se prosazovala integrace romských občanů. Daří se nám to, máme úspěch. Osvědčil se nám systém mediátorů pro účely integrace a začlenování. Na to používáme evropské prostředky. Musím ale říct, že je zde potřeba politické vedení a nasazení, tak aby to byl úspěch. A já bych ráda poprosila uh, paní komisařku, aby se vyjádřila k tomu, co by se dalo v této oblasti ještě udělat víc. Prezident Basesku na toto téma prohlašuje nepřijatelná prohlášení a tvrzení. Jsou tam velké předsudky v jeho projevech a tvrzeních. Co se s tím dá dělat? Děkuji a prosím, paní komisařku. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já myslím, že co můžeme udělat všichni, je eh, postavit se k tomu čelem. My všichni můžeme konat v jednotlivých členských státech. Komise může konat. Ať už je to jakýkoliv členský stát, jestli je malý nebo velký, to je jedno. Měl by se ozvat a měl by využívat možnosti, které se mu skýtají, tak aby využil všech příležitostí. Potřebujeme podložit naše argumenty. A proto jsem v únoru 2000 začala tuto problematiku sledovat, začala jsem vyhodnocovat všechny členské státy a naplňování směrnice o volném pohybu, případně nenaplňování, protože nejde jenom o jednu z těchto dvou směrnic. Jde obecně o právní předpisy týkající se základních práv a svobod. Jak se někde říká, že je to směrnice, která vylučuje možnosti státu jednat proti fyzickým osobám, které poruší zákon nebo spáchají trestný čin. To se často říká, ale není tomu tak. Naopak, v té směrnici je jasně zakotveno, jaká opatření lze realizovat ze strany členského státu ve lhůtě tří měsíců pobytu na území členského státu. To je velmi důležité. Každá lidská bytost, každý evropský občan má zároveň také právo, aby mu byly zaručeny procesní záruky, práva i v případě, že dojde ke sdělení obvinění a my musíme zajistit, aby všechna procesní pravidla a záruky byly zaručovány a naplňovány, a to i v přeshraničním prostředí. To je to, co je před námi. Musíme zajistit, aby to bylo pravdový prostor a kontinent spravedlnosti, aby nedocházelo k diskriminaci určitých skupin obyvatelstva. Nacházíme se v novém prostředí. Existuje Lisabonská smlouva, která upravuje i oblast spravedlnosti. Máme chartu základních práv a svobod, která se uplatňuje na všech úrovních. A my se tohoto musíme držet. Vy jako Evropský parlament a my jako Evropská komise musíme neustále prosazovat, že tohle všechno je důležité. A já někdy slyším, že komise se toho nedržela. Tentokrát celé kolegium komisařů se shodlo, neschodilo to ze stolu a zahájilo řízení pro porušení smlouvy. To je velmi silný symbol. Takže prosím, nepodceňujte sílu tohoto kroku ze strany komise z dnešního dne. Není to volné uvážení komise. My nemůžeme jednat jenom proto, že nás to napadne. My máme pravidla, kterých se musíme držet. My jsme uplatnili tato pravidla, zaznamenali jsme u otázky naplňování směrnice určité pochybnosti, měli jsme možnost konat a konali jsme. Samozřejmě pokud se problém zítra vyřeší, Stejně tak se může stát, že se ten problém vyřeší v jakémkoliv jiném členském státě. Pak budeme muset konstatovat, že nebude potřeba realizovat tento postup. Je to dlouhý postup a já skutečně doufám, že všechna řízení, která zahajujeme teď a zahájíme v budoucnu, Nemusí všechna doběhnout až do konce. Třeba to bude trvat dva měsíce, pět měsíců a v průběhu řízení členský stát problém vyřeší a provede nápravu. O to nám jde, tam se potřebujeme dostat. V otázce zákazu diskriminace. Zde musíme ověřit všechny skutečnosti a proto jsme požádali Francii o poskytnutí podrobností Nejde nám o politická ujištění, o teoretická tvrzení, jde nám o skutečná čísla a skutečnosti, jak se chovaly orgány v případech konkrétních fyzických osob, jak to vypadalo. Chceme vidět doklady, chování, jednání. Chceme důkazy o tom, že toto chování bylo odpovídající. Nám nebudou stačit obecná politická prohlášení a tvrzení. Prosím, chápejte to jako velmi důležitý krok z naší strany. A uvědomte si, že je to jenom důkaz o tom, že komise naplňuje to, co máme ve smlouvě. Tohle jste ještě nikdy neviděli. Proč jste to ještě nikdy neviděli? Protože předtím neplatila smlouva nebyla charta. Prostředí se změnilo a tato změna se musí promítnout v praxi. V tuto chvíli musíme zajistit, aby všechny instituce kráčely stejným směrem. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Andore. Já bych se možná pokusil obohatit tuto diskuzi několika dalšími rozměry. Důvodem, proč na toto téma teď diskutujeme, je to, co se stalo ve Francii a reakce komise. Ale ještě předtím řada evropských občanů věnovala větší pozornost otáce Rumů než dřív, protože viděli na ulicích žebráky. A dřív tam nevídali. Nebo došlo k určitým událostem, které se týkaly trestné činnosti. Nebo došlo k určitému sociálnímu vývoji, který může být také důsledkem finanční a hospodářské krize. Ale já bych rád všechny upozornil na širší sociální a demografický trend. V členských státech, kde žije velký počet Romů, není jich jen pět, ale někdy třeba 8 až 10 nebo i více procent, jsou demografické trendy velmi jasné. Vidíme, jak se vedou školy. Vidíme, že vzdělávání na tom hůř, protože Romové nejsou řádně začlenění do společnosti. A velice brzy pocítíme také velký dopad na trhy práce. Romové budou představovat 40 nebo víc těch, kdo nově vstupují na trh práce. Světová banka zadala studii, ve které se poměřovaly ztráty, hospodářské ztráty které jsem důsledkem toho, že nedošlo k žádnému začlenění a také je možné poměřit ztráty z hlediska daňových příjmů. Takže máme celou řadu důvodů, sociálních, etických, politických, ale i hospodářských. Proč tuto otázku řešit komplexně? A další věc je podmíněnost. To bude zásadní rozdíl v porovnání s předchozími programy, alespoň co se týče Evropského sociálního fondu budou platit podmínky, pokud jde o širší sociální realitu, sociální výsledky projektů, které budou financovat strukturální fondy. Protože skutečně musíme tyto trendy zvrátit. Já nemám strach, že nám dojdou síly, protože tato otázka je teď v centru veřejné debaty v Evropě a bude to taky dál protože tyto problémy jen tak nezmizí. Krize také ještě není u konce. A stále ještě pocitujeme sociální důsledky. Mluvil jsem také se zástupci maďarské vlády. Maďarsko bude dalším předsednickou zemí v radě. A ti mě ujistili o tom, že mají v úmyslu zpracovat nové politiky pro začlenování Romů do společnosti. Takže Teď se těšíme na spolupráci s dalším předsednictvím v této věci. A v rámci osvěty se věnují také kulturní činnosti. Minulý týden jsem se dohodl se skupinou poslanců, že budeme promítat film, který vznikl nedávno, o tom, jak špatně se žije Romům na východě Maďarska. Pokud budete mít čas, užitě byste se na něj měli podívat. Je pravda, že nejsme svědkem pokroku, ale vracíme se i zpět. Případ Bulharska, na který jste odkázali jedním z příkladů, je to vysoce relevantní. Musíme pracovat se sociálním fondem. Někteří administrátoři, kteří byli vyškoleni za použití prostředků ze sociálního fondu, byli pak propuštěni. A samozřejmě tím se oslabuje kapacita vlády využít ESF v současném vládním cyklu ale mohu vám také sdělit, že jsem se dnes setkal s náměstkem ministerského předsedy. To byla velice dobrá příležitost, abych se dozvěděl o situaci přímo v zemi, o tom, co dělá nová vláda a také jsem měl příležitost vysvětlit přístup komise. Co se Rumunska týče, rumunské vlády, budu mít příležitost pro další kontakt v říjnu u příležitosti konference 12. a 13. října, to bude na velmi vysoké úrovni. Snad tam bude i prezident, ale rozhodně tam bude ministerský předseda Bok a další zástupci vlády. Probíhá tady opravdu seriózní dialog s příslušnými zeměmi a já jsem přesvědčený o tom, že postoupíme ku předu. Děkuji. A nyní zahájíme třetí kolo. Začne pan Klejs. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád zeptal, jestli se paní Redingová omluvila francouzské vládě za to trapné přirovnání k druhé světové válce. Slyšel jsem o tom různé věci, možná by nám k tomu mohla něco říct. A možná bych se mohl znovu zeptat, u kterých dalších členských států zvažujete další vyšetřování? A také mě zajímá, jestli můžeme očekávat nějaké prohlášení v tom smyslu, které fondy, které se mají využít pro začlenování Romů, se využívají řádně. My víme, jaké jsou problémy v Rumunsku a Bulharsku. Já myslím, že tyto země mají tendenci vyvážet, doslova vyvážet tyto problémy do dalších členských států. A pak si stěžují těm členským státům, kam se ty lidé dostanou. Já myslím, že v této celé diskuzi mi chybí to, že Romové by měli také nesodpovědnost za to, co dělají. Bylo řečeno, že v některých oblastech je velká trestní, trestná činnost, že děti se dostávají do situací, kdy musí žebrat. Co s tím děláte? Já musím říct, že to není jenom problém pro Francii, ale pro celou Evropu a reakce musí být evropská. Soudní řízení proti Francii nic nevyřeší. Jenom se tak vydáme cestou, která je nespravedlivá. Obyvatelé nejrůznějšího původu, nejrůznějších etnik se ve Francii integrují. A když si položíme otázku, proč se to, to děje právě Romům a proč je toto velký problém, je to proto, že ten, kdo přijímá, má povinnost přijmout. Když si někdo vybere nějakou zemi jako zemi cílovou, má také povinnost přispívat k integraci a respektovat zákony té země, která ho přijala. pokud někdo chce označit Francii za rasistickou a xenofobní zemi, je to velmi nespravedlivé. I z právního hlediska to není správné a nic se tím nevyřeší. A proto chci říct, že pokud je právo na pohyb právem, jsou tady i jiná práva. Právo na víru, na to, že nemůžeme čekat, že si občané vyberou žebrání jako způsob obživy. Takže vidíme, že zákony, které máme, jsou velmi elastické. A kdokoliv se jimi může zaštítit. Takže pokud se nevyřeší zásadní problémy, jestli je to Francie, v to může být kterákoliv jiná země. Podívejme se na to z tohoto pohledu. Děkuji za slovo. Vážená paní komisařko, ráda bych se rovněž přidala ke všem těm, kteří vám poděkovali. Poděkovali za to, jakým způsobem se věnujete celé situaci. Já osobně jsem jedna z těch francouzů, které kteří mají obavy ohledně prohlášení naší vlády, nejenom proto, že je udělali, to znamená tyto, tato prohlášení, ale že v podstatě, mm, já bych řekla, že to neplatí úplně. To, co se děje, to není případem všech nás, francouzů, protože eh, většina z nás se snažíme podporovat lidská práva, zastávat lidská práva. Já si myslím osobně ale, že jste nejednali dostatečně rychle. Hovořili jsme o tom oběžníku z 5. 8., který byl stažen, jakože ten další, který byl rovněž velice zajímavý. Ovšem z toho 24. 9., tak tam ten ještě nebyl stažen. A v podstatě na základě tohoto oběžníku dochází dále k vyhošťování. Právě na základě tohoto oběžníku se zhoršuje situace. Já osobně si myslím, že i tento jde proti evropskému právu, protože tento oběžník ehm, požaduje v podstatě zničení těch, mm, těch eh, táborů a tak dále. Dále jsou tam určitá práva, která se dotýkají hygieny, činnosti, práce těchto lidí a tak dále. Čili my vidíme, že tam skutečně eh, požadují mm, v této oblasti předložení určitých práv, majetku a tak dále, která vlastně nemohou předložit prefekti. Eh, zároveň se vyhošťují ty, tyto občany, pokud nemají eh, státní příslušnost francouzskou. Vidíme, že dochází k systematickému vyhošťování především u eh, romského etnika. Ano, vy chcete důkazy, ovšem já volám potom, chci, chci aby skutečně, aby vám, naši, aby vám naši starostové posílali takové důkazy. A zároveň, promiňte, ale už mm, váš čas vypršel říká pan předseda. A pokud je o toho 13. září, promiňte, paní Veržia, říká pan předseda, já se omlouvám, pane předsedo, ovšem ještě jedna záležitost, pokud je o ten oběžník 13. 9., tak tam opravdu došlo k tomu vyhoštění z více než 400 táborů. Já si myslím, že po Myslím si, že by nemělo být obtížné pro francouzskou vládu předložit seznam těchto táborů i jména všech osob, kteří byli vyhoštěni to znamená ehm, z těchto, z těchto všech táborů. Děkuji. Vážený pane předsedo, já se omlouvám. Další kolega. Pane předsedo, já se pokusím být stručný, stručnější. Paní komisařko, kdy přestanete kritizovat francouzskou vládu, která zcela správně uplatňuje vnitrostátní právo? Komise teď vyzývá francouzskou vládu, aby změnila svou legislativu. To je velmi arrogantní a urážlivé vůči francouzským voličům. Pokud jsou tady nějaké stížnosti na francouzskou politiku, měli byste se, nebo měli by se obrátit na francouzské soudy. Musíme respektovat právní řád. Takže pokud chcete kritizovat zákony v nějaké zemi, měli byste se obrátit na místní soudy. Neměla by to dělat Evropská komise jako výkonná složka moci, anebo Evropský parlament. Mluvíme o nezávislosti. A vzhledem k tomu, že paní Redinková se rozhodla, že to přirovná k druhé světové válce, znamená to, že ztratila smysl pro přiměřenost. Už to, co se stalo, přirovnala k nejhorším zločinům druhé světové války. Já myslím, že komise by měla spíš zaměřit na to, jak usnadnit místním vládám vyhostit zločince. Děkuji. Mně tady v tomto dialogu hodně chybí genderový aspekt. A proto bych ráda vyzvala umlčené romské ženy, aby sami dosvědčili narušování svých lidských práv a útisk, který zažívají ve svém vlastním společenství. Byla bych ráda, kdyby se s námi podělili o své příběhy. Děti třeba nesmí chodit do školy, musí zůstat doma s bratry a sestrami, musí se starat o domácnost. Pak mají sexuální vztahy, musí se vdát a musí velice mladé rodit děti a to jim brání ve vzdělání. To jsou zjevné překážky pro jejich sociální začlenění. Chtěla bych slyšet svědectví o masovém obchodování se ženami a o prostituci. A chtěla bych vám připomenout, paní komisařko, že podle moderní teorie lidských práv narušování lidských práv v soukromí ze strany soukromých osob rovněž má stát řešit. A proto stát i Evropská unie má pozitivní povinnost zakročit proti takovému masovému porušování lidských práv. Děkuji. Děkuji, pan Helmer. Děkuji, pane předsedo. Neměli bychom zapomínat, že se jedná o lidi, kteří si vytvořili nelegální tábory na cizím území. A zaměřují se na ně a věřují je ne proto, že jsou to Romové, ale proto, že postupují nezákonně a mimoch nepracují ani nehledají práci. A nejde jen o Francii. Ve Spojeném království, v mém vlastním regionu, máme velice závažné problémy s podobnými tábory, které působí velké potíže. Hodně jsme slyšeli o právu na nediskriminaci, ale zmínil někdo právo majetkové? A co třeba majitel nějaké nemovitosti, který zjistí, že na jeho pozemku je najednou tucet e, povozů, je tam nepořádek, odpadky. My všichni víme, že to se pojí s takovými tábory. Komisařka Redinková chce chránit práva Romů. To znamená, že mají právo vytvořit si nezákonně tábor na cizím pozemku? Samozřejmě, že ne. Ano, jistě Romové mají práva, ale práva má i zbytek společnosti. My ostatní, včetně těch, kdo vlastní nějaké pozemky. A poslední věc, pane předsedo, říkáme, že řešením je integrovat Romy. Chtějí oni takovou integraci? Ptal se jich někdo? Chtějí práci na plný úvazek? chtějí bydlet v sociální bydlení na jednom místě. Oni mají určitý životní styl, ke kterému nepatří usadit se někde. A to je ten problém. Thank you. Thank you. Děkuji všem za spolupráci a za to, že se snažili držet časového limitu. Paní komisařko, máte slovo. Pokud je o ta vyhlášení francouzské vlády, 80 všech osob v těch takzvaných nezákonných um, táborech má francouzskou státní příslušnost. Všude v Evropě máme samozřejmě práva, která platí národně, ať jsou to národní práva nebo evropská práva, která brání, která mm, mm se dotýkají boje proti trestné činnosti, Ovšem, tato práva nemůžeme aplikovat na skupiny občanů, pouze na jednotlivce. Je jasné, že evropské směrnice musí být transponovány do uh, národních uh, zákonů. To není možnost, to je povinnost. A Evropská komise nemá možnost, ale je povinná dohlížet na to, že k této transpozici dochází. A právě z toho důvodu došlo k zahájení, nebo teda k tomu rozhodnutí ohledně řízení pro porušení smlouvy, na kterém jsme se shodli v Evropské komisi. To je, si myslím, takový normální způsob fungování naší instituce. Rozhodnutí o tom, co je evropský, nebo co jsou evropské zákony a co nejsou evropské zákony, to e, není rozhodnutí, které udělala Evropská komise. To je rozhodnutí, e, na kterém se podíleli zákonodárci, to znamená rada vlády, rada ministrů, to znamená zástupci všech členských států společně s Evropským parlamentem. A to je způsob, jak vznikají zákony. To znamená, obvykle se na nich domluví členské státy a poté tyto zákony musí být aplikovány členskými státy způsobem, na kterém jsme dohodli. To znamená pacta sunt servanda. Eh, smlouvy se musí plnit. To je základ dobrého fungování našich institucí. Komise může poté udělat Eh, opět rozhodnutí pouze na základě toho, co má k dispozici na základě těchto zákonů, to znamená, jaké má možnosti. A to právě tímto způsobem budeme postupovat eh, vůči Francii i ostatním státům. Já skutečně doufám, že eh, celá tato situace alespoň posloužila k tomu, že všechny vlády nyní převzaly svou odpovědnost v oblasti boje proti chudobě, protože chudoba to není pouze problém Romů, že vlády přijmou opatření proti diskriminaci vůči ženám. To je rovněž velice rozšířený problém v romské komunitě, toho jsme si vědomí. A to je jeden z důvodů, proč vidíme nebo Mm, si myslíme, že mm, velikou nebo důležitou roli mm, hraje i školní docházka romských dívek, to znamená ta péče v raném věku, to je nesmírně zásadní, klíčové a to je právě důvod, proč ta pracovní skupina, ta task force pro eh, romskou problematiku bude analyzovat to, jakým způsobem finanční prostředky z těchto fondů byly či nebyly vynaloženy a výsledky eh, této pracovní skupiny nebudou předloženy příští rok, tyto výsledky Task Force už budou k dispozici na konci letošního roku a návrhy poté na základě těchto závěrů eh, poté teda předložíme určité návrhy. Evropský parlament eh, já jsem nesmírně potěšena, že Evropský parlament chce spolupracovat na této záležitosti, na celé problematice, protože vidíme, že se mm, tato romská menšina odstlá opravdu velice svízelné, těžké situaci a snažíme se společně to vyřešit do budoucna. Souhlasím se všemi, kteří velice realisticky mm, řekli, že je to problém, který zde vidíme po staletí, že je to problém, který nemůžeme vyřešit eh, jedním rozhodnutím, jenž učiníme. Hmm. Tady ovšem tento problém by mohl být vyřešen, jakmile všichni, všechny zúčastněné strany převezmou svou, svůj díl odpovědnosti. To znamená, budeme muset změnit mentalitu, přístup, budeme muset se snažit um, pracovat tak, abychom zlepšili úděl těch ehm, dalších generací romského letníka, aby poté právě díky této změněné jiné mentalitě už tato nová generace mohla vést jiný způsob eh, života, jiný život. Čili všechno, všechno, o čem zde hovoříme, je, vychází z našich smluv a ty jsou založeny na dobré vůli, společné vůli nás všech všech evropských národů mm, už od těch 50. let, to znamená ta snaha těchto evropských zemí eh, budovat budoucnost na základě společných hodnot. Na tyto hodnoty to je naše priorita. Je mi líto, že jsme v minulosti nehovořili dostatečně o našich společných hodnotách. Já doufám, že hodnoty ve všech našich politických eh, krocích, způsobu, jakým tvoříme i aplikujeme zákony, že to bude skutečně našou prioritou. V tomto ohledu se můžete spolehnout na to, že my, Evropská komise, udělíme těmto hodnotám prioritu, protože to je základ naší Evropské unie. Není to něco, co můžeme je to něco, co musíme udělat a ne jenom pro menšiny, ale pro nás, pro všechny. Děkujeme, děkujeme, paní komisařko. Děkujeme. Ano. Ano, to se nám opravdu líbilo. Děkujeme a děkujeme rovněž za to úsilí zaměřit se na hlavní problémy a poskytnout komplexní odpovědi na všechny otázky, které zde zazněly. A nyní dáváme slovo panu komisaři Andorovi. Děkuji. Děkuji, já jsem se chtěl vyjádřit jen k jedné otázce, ale je to klíčová otázka. Stojí o to Romové být začleněni do společnosti? Já myslím, že je potřeba si správně vyložit to, co myslíme slovem začlenění nebo integrace. Je potřeba to vidět z pohledu Romů. My jsme nikdy nestáli o vytvoření homogenní společnosti. Nám jde o rozmanitost. Když hovoříme o integraci a začlenění, tak chceme zachovat rozmanitost. Samozřejmě ale hovoříme o společnosti, která je rozmanitá, ale řídí se určitými všeobecnými právy, zákazem diskriminace a účastí všech na zajišťování blahobytu národa. Platí, že po staletí žijí Romové na okraji společnosti. Platilo to ve střední Evropě i balkánských zemích. Zároveň však platí, že po převratu v roce 89-90 většina Romů získala práce a docházelo k integraci do společnosti. Platí však rovněž, že to, bylo, že to byly většinou nekvalifikované nebo nízce kvalifikované práce, ale Romové měli radost, že práci mají ve stavebnictví nebo v těžkém průmyslu. Otázka zní, chtěli přijít o práci? Ne, nechtěli. Byli nespokojeni s tím, že o tuto práci přišli a že se stále více začaly vyčlenovat ze společnosti v jednotlivých regionech. A pak v posledních dvou desetiletích jsme zaznamenali postupný vznik velmi složitých sociálních problémů. Začala se objevovat chudoba, extrémní chudoba. Byl zde problém s nedostatečným vzděláním, nejenom negramotnost, ale další problémy. A není pochyb, že toto danou komunitu služovalo. Musíme se ale uvědomit, že tohle je začarovaný kruh. Je to situace, kdy hospodářské ztráty, hospodářské zabrždění bude působit ještě větší problémy v, ve společnosti. Budou vznikat politické tlaky a bude to problematické hlavně pro uh, ty na okraji společnosti. Tento začarovaný kruh je potřeba prolomit, zlomit a zvrátit dané trendy. A já myslím, že to bude možné, pokud se všichni uvědomíme, jaké výzvy před námi stojí. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. To bylo dlouhé zasedání, dvě a půl hodiny máme za sebou. Asi se mnou budete souhlasit, že to bylo konstruktivní a plodné. Výměna názoru byla velmi intenzivní. A nyní přišel čas, aby kolegyně za výbor pro zaměstnanost, paní Perez, uzavřela dnešní zasedání svými připomínkami a následně já eh, se s vámi rozloučím. Vážený pane kolego, vážený kolego, vážený pane předsedo, já si myslím, ráda bych poděkovala za toto společné jednání. Já si myslím, že je velice důležité, že jsme se mohli zúčastnit této rozpravy. To, co nás Samozřejmě, co je jasné a na základě všeho, co bylo řešeno, je to zapojení Evropské komise na základě všech hodnot Evropské unie. Vy už jste se o tom zmínila, to znamená ta charta základních práv, jakým způsobem se změnila celá situace, jakým způsobem to v podstatě vytvořilo pro Evropskou unii určitou základnu. Základnu, abychom mohli mít takovou tu kvalitní základnu, mm, to je pro nás velice důležité. Samozřejmě, že navíc je zde krize, krize, kterou jsme ještě nepřekonali znamená mm, všichni, kteří mohli z toho vytěžit, ať už v oblasti diskriminace nebo populismu, samozřejmě na to nesmíme zapomínat, protože k tomu rovněž může dojít, protože my samozřejmě nebudeme schopni překonat tuto krizi, pokud se nevrátíme k našim hodnotám. A zde je to záležitost nejenom boje proti diskriminaci, ale zároveň proti chudobě. Proto bych ráda řekla panu komisaři a eh, eh, panu komisaři rovněž to, že v našem výboru jsme přišli s různými iniciativami, iniciativami, které se dotýkají. i strategie pro 2020, abychom přišli s určitou pilotní iniciativou boje proti chudobě, protože pokud je o romské etnikum, tak v podstatě zde máme téměř takové už praktické cvičení v této oblasti a na základě tohoto cvičení bychom mohli mít k dispozici určitě konkrétní výsledky. Jelikož se budete zabývat i reformou Evropského sociálního fondu, využíváním tohoto fondu, samozřejmě, že u nás, v našem výboru, nás zajímá ta strategie, která bude předložena, koherence, soudržnost v rámci boje proti, proti chudobě. Víme všichni, že na základě zkušeností potřebujeme, víme, že potřebujeme i administrativní kapacity, abychom mohli jednat, to znamená dobré podmínky k dialogu, k nastolení dialogu Eh, všech aktérů. Myslím si, pro země jako Rumunsko nebo i pro Francii si myslím, že je velice důležité, abychom si uvědomili tuto situaci, protože ty podmínky, ten dialog, ten dialog mě se ne vždycky vedl právě takovým způsobem, jaký jsme očekávali. Děkuji, říká pan předseda. Já si myslím, že bychom měli poděkovat všem našim poslancům, poslankyním za spolupráci. Rádi bychom poděkovali i belgickému předsednictví za přítomnost a i panu Borten Žeromovi, který se zúčastnil za agenturu pro základní práva. Myslím si, že je důležité říci, že, Evropská, že nastal čas, kdy Evropská unie poté, co máme Lisabonskou smlouvu k dispozici, chartu základních práv, musíme jasně říci, že jde o hodnoty, o zásady, o a, základy Evropské unie a ty si myslím, mnoho z nich jsme zde zdůraznili, to znamená ten volný pohyb osob, to je jedno z našich základních, jeden z našich základních zákonů, nediskriminace rovněž. A Evropská komise je více než tomu bylo v minulosti strážkyní těchto pravidel, těchto zásadních zásad a hodnot, jim jsou zakotvená v Lisabonské smlouvě, čili Evropská komise dělá to, co se od ní očekává. My rovněž děláme svůj kus práce. My jsme přijali 9. září usnesení v tomto ohledu a myslím si, že nyní je mm, na členských státech, aby spolupracovali s institucemi, tak abychom všichni společně bojovali proti diskriminaci v celé Evropské unii, abychom bojovali za sociální začlenování, mm, protože to je nesmírně důležité pro nás, pro všechny. Čeká nás ještě hodně práce Čeká nás dlouhá cesta, ale myslím si, že jsme všichni přispěli k této vizi, která nás čeká do budoucna. Myslím si, že jsme to jasně řekli v rámci naší diskuze a i na těch výsledcích je to vidět. Děkuji.